So. Good afternoon. Dobré odpoledne. Good afternoon, dear colleagues. Thank you for your patience. Děkuji kolegové za trpělivost. Omlouvám se za malé spoždění, ale eh, byl jsem tedy na BBC naživo, nemohl jsem to přerušit. our work. A budeme pokračovat a to bodem číslo 7, což je situace v oblasti základních práv v Evropské unii 2010 až 2011. Spravodajkou je naše kolegyně Monika Flašíková-Beňová a máme tedy projednat návrh zprávy. Je to zpráva, která se týká dvou zmíněných let, 2010-2011. Medio. A e, kde tedy příslušným výborem, e, nebo pardon, stanovisko e, poskytuje ještě výbor pro ženy a petiční. A, takže nejprve si vyslechneme paní Flašikovou Peňavou, potom diskuze a stanovíme si termín pro pozměňovací návrhy. Tak prosím, paní Flašiková Beňová. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Děkuji, pane předsedo, vážení kolegové. Zpráva o situaci základních práv Evropské unii je jedním z nejdůležitějších dokumentů, kterým chceme přispět ke zlepšení v oblasti dodržávání dodržování základních práv v členských státech EU. Pravděpodobně víte, jak již pan předseda řekl, zpráva měla být schválena minulý rok a měla se týkat let 2010 a 2011. Komise však nepředložila dostatečně kvalitní návrh a proto se budeme zabývat lety 2010 a 2011. Zpráva EP o situaci v oblasti základních lidských práv FU za rok 2009 byla předložena paní Kinkou Gál a zaměřuje se na lisabonskou architekturu a eh, také identifikovala nejvíce alarmující oblasti v základních právech. Letošní zpráva se zaměřuje na činnost eh, institucí EU a také členských státech eh, s ohledem na ochranu základních práv, s ohledem na léta 2010 a 2011. V případech nedostatečné ochrany a porušování eh, navrhuje zpráva také řešení. Podobně jako předcházející oblast eh, Mm, období eh, z let 2004 až 2009 eh, i zde nalézáme několik sekcí. Ty však upozornit na několik formalit. Rozsah zprávy je omezen vnitřními předpisy EP a neumožnil mi tedy zapracovat do zkrácené verze eh, všechny důležité oblasti zájmu. Právě proto jsem na setkání se stínovými zpravodajci komisi o tomto hovořila a předložila jsem také delší verzi, která obsahuje i doplňující návrhy. E, tyto návrhy budou předloženy oficiální cestou příští týden. Budu velmi ráda, když se mi podaří získat podporu ostatních politických skupin pro své návrhy a přivítám také návrhy všech kolegů, které se budu snažit zapracovat tak, abych mohla předložit doplňující pozměňující návrhy a mm, abychom měli také možnost efektivně pracovat na takovém znění, eh, které bude silným signálem EP směrem členským státům a bude apelovat na dodržování základních práv. Evropský parlament potřebuje konsenzuální zprávu, eh, kterou vyjádří eh, svůj postoj k Lisabonské smlouvě. Zpráva bude doplněna také o stanoviska petičního výboru a výboru FEM Paní kolegyně Jaroka zde eh, již byla před začátkem eh, tohoto zasedání a omluvila se, že nemůže zde zůstat, eh, protože začíná její zasedání výboru FEM. Těším se také na prezentaci roční zprávy 2011 Agentury pro základní práva, která eh, bude následovat jako další bod na našem pořadu jednání. Nyní konkrétně Evropská unie potřebuje zprávu eh, především s ohledem na zablokování k Evropské úmluvě o lidských právech a také s ohledem na nedodržování základních práv v některých členských státech a kvůli nekonání komise. Toto nám eh, klade otázku, zda komise skutečně efektivně pracuje a eh, je zde také otázka eh, role Evropského parlamentu. Zpráva je formálně rozdělena na několik částí eh, kvůli jednotlivým sektorům a dovolte uvést alespoň některé části. Chci tak přiblížit své cíle. Povinnosti kandidátských zemí na základě kritérií se v členských státech uplatňují eh, ve smyslu článku 2 smlouvy. Na základě uvedeného by členské státy měly být průběžně hodnocovány ohledně dodržování eh, evropských hodnot, dodržování základních práv, a vytváření demokratických institucí a zabránění eh, některým nevhodným postupům. Článek 2 a 7 umožňují evropským institucím hodnotit eh, lidská práva v členských státech a snažit se napravit porušování těchto práv. Evropský parlament by měl posílit své autonomní hodnocení ve vztahu k legislativním návrhům a to tím, že budou předloženy ještě doplňující návrhy, tak aby byly systematické. Za nepřijatelné považuji to, aby Evropský parlament jako jediná přímo volená organizace v rámci EU neměla možnost stanovit jednotlivé specifické oblasti sledování základních práv. Policejní a justiční spolupráce, která je standardní v Evropské unii, unii a také sociální a ekonomická práva, která patří do charty, eh, jsou vyloučena z mandátu Evropské agentury pro základní práva. Eh, proto se domnívám, že by toto mělo být zahrnuto do dalšího období. Za eh, základem demokratické společnosti je dodržování základních práv. Horizontální směrnice o rozšíření ochrany před diskriminací na základě všech bodů, a to včetně diskriminace kvůli náboženství nebo přesvědčení zdravotního postižení věku nebo sexuální eh, eh, orientace je nepřijatelné. Proto je nezbytné eh, vyzvat k zajištění těchto aspektů. Situace osob bez státního příslušnosti je obtížná a zde potřebujeme odstranit také komplikované administrativní postupy, eh, se kterými se setkáváme v případě několika skupin osob, které mají právo na volný eh, pohyb. Komise má vyhodnotit konkrétní výsledky analýzy také pro vnitrostátní strategii integrace Romů. Členské státy se musí více snažit dosáhnout cílů Evropského paktu pro rovnost a paktu eh, na vyrovnání rozdílů v odměnách mužů a žen. Je rovněž nezbytné bojovat proti nerovnosti mužů a žen, především co se týče zaměstnanosti. Dále je také nezbytné potírat všechny druhy rasismu, xenofobie a dalších negativních jevů. Je nutné menšinám rovněž zabezpečit přístup k právním institutům, také ve smyslu využívání judikatury Evropského soudu. Doplňující návrhy dostanete příští týden a tam naleznete více detailních eh, popisů textu kontextu ekonomické a sociální krize eh, nalézáme eh, další eh, problémy. Proto do doplňujících návrhů potřebuje také být zpracována otázka antidiskriminace, romská otázka rovnost příležitostí práva dětí, ochrana údajů a postavení mladých lidí a další. Chtěla bych poděkovat za mnohé podněty a dobré, dobrou spolupráci s dalšími stínovými zpravodaji a doufám, že v září budeme moci schválit silnou zprávu. Těším se také na další návrhy a děkuji za pozornost. Thank you, Mrs. Děkuji, paní Flašiková-Beňová. Nyní máme čas na diskusi. A jako první paní Stínová, která tu není, takže paní Weber a potom, pokud se budou zvedat další ruce, již vidím i paní Tanoku, takže nejprve ale paní Weber. Děkuji, děkuji, pane předsedo. Já chci poděkovat zpravodajce za práci Myslím, že to posud jsme měli dobrou spolupráci <clears throat> na přípravě zprávy a dohodli jsme se na struktuře zprávy a na e, těch bodech. A je to zpráva, která pokrývá širší úsek a časový úsek, takže samozřejmě musí řešit e, celou škálu různých témat eh, a mm, víme, že zde mm, vždycky zprávy naráží na ty limitace, co se délky týče, takže hodně se toho objeví v pozměňovacích návrzích. Tady naváží na diskuzi o médiích. Ano, to je téma toho, jak komise by měla reagovat, když jde o lidská práva, respektive když dochází k porušování lidských práv v členských státech. Opět, pokud akceptujeme minimalistický přístup komise, která říká, že eh, potřebuje mít evropskou legislativu, aby mohla aplikovat eh, listinu základních práv, to znamená, že smlouva jako taková, i když opakuji, že tady jde o primární legislativu, tak vlastně nikdo by se nemohl dovolávat nikdy eh, smlouvy. A to je nelogické, proto, že abychom mohli mít nějakou legislativu, konkrétní legislativu, tak proto komise má několik možností, včetně toho eh, podat žalobu k soudu. Eh, z titulu porušení eh, závazku ze smlouvy. Takže je zde několik mechanismů, jak, eh, jak tedy řešit porušení lidských práv a já si myslím, že listina základních práv musí být tím mm, tedy referenčním předpisem. A já tedy v tomto ohledu předložím pozměňovací návrh v raději, že se dohodneme. A také ještě pár slov ke svobodě médií, protože za posledních pár let se přihodilo mnohé. Já nevím, možná i e, v Evropské unii se stalo něco hrozného, když si uvědomíme, že otroctví je něco, k čemu dochází v členských státech. To je hrůzné. E, to vůbec by si nikdo nikdy nepředstavil, že v roce 2012 bychom e, tady měli tuto situaci. A <clears throat> takže možná by bylo dobré to tam také zmínit. Kromě toho Musím poděkovat ještě jednou zpravodajce a poděkovat i všem ze sekretariátu a našim poradcům. Děkuji. Děkuji, paní Weber. Paní Tanoka. Uh, Děkuji. Nejprve musím poděkovat Monice a e, spolupracovníkům za vynikající práci. A e, my jsme o tom již diskutovali mezi stínovými a <clears throat> budeme pracovat na pozměňovacích návrzích. E, text zprávy je rozdělen v různé části tedy hm, články, obecná doporučení. Také i jsme rádi, že zde <clears throat> nejenom jsou nějaké obecné úvahy, ale i <clears throat> docela hodně kritiky o, o, eh, v tom smyslu, co nebylo vykonáno a co je třeba vykonat. Například absence horizontální směrnice nebo eh, rozšíření ochrany, eh, ochrany před diskriminací eh, ze všech možných důvodů. Článek 15 je to zablokováno radou a zpravodajka také zmínila kritiku. toho několikaletého rámce pro agenturu pro lidská práva. Já jsem položila otázku dánskému předsednictví ráno. Proč předsednictví nechtělo, netrvalo na mm, rozšíření působnosti tohoto rámce, několika letého rámce, ale bohužel parlament je vyloučen ze spolurozhodování. A, takže můžeme jenom kritizovat a nic více. A dále, aby tedy ta agentura měla ten několika rámec, to je něco, co je nezbytné, bez toho nemůže fungovat řádně. A také další kritika na adresu komise pokud jde o e, řízení pro porušení smluvních povinností, tedy žaloby proti členským státům. My zde e, podporujeme ty články odstavce jako 7 a 8. Také si myslím, že tady musíme trochu zesílit apel na členské státy, aby plnili své povinnosti ve smyslu mezinárodního práva odstavec 12 to zmiňuje, nejenom v souvislosti s bojem proti terorismu, ale také obecněji řečeno, protože, jak víme, mnoho členských států eh, eh, eh, podepsalo mezinárodní umluvy, ale s výhradami. to znamená eh, připojovali tam k tomu různá prohlášení ohledně toho, jak si budou vykládat některé ty pojmy. A pokud jde o eh, eh, tu agenturu, tak zde některé státy nechtějí, aby i do toho rámce se dal zákaz diskriminace národních menšin protože zde tedy samozřejmě ta definice menšin, tady bychom se museli odkázat na příslušnou umluvu Rady Evropy, zde tedy Evropská unie nemá žádnou kompetenci mm, toto vykládat, toto řešit. A když my budeme rozhodovat o tom několik v rámci, tak určitě se k tomu nějak vyjádříme. Ještě jednou děkuji za zprávu, ale ještě další takové prohlášení z mé strany. Pozice skupiny zelených, eh, kterou obhajujeme po dlouhou dobu, i když eh, a to jsme to i vznesli předsedovi parlamentu, nelze používat dvojí metr v Evropské unii a mimo Evropskou unii. Pokud podvýbor pro e, lidská práva zahraničního výboru e, e, připravuje své zprávy podle jednotlivých zemích a tam dává konkrétní příklady, toho, co se tam děje, tak tady tak my zde tedy, my tady máme eh, projednávat stav lidských práv v EU a my se vyhýbáme tomu, abychom poukazovali prstem na konkrétní země. Nechceme dělat zprávy podle jednotlivých zemí tady. bohužel, bohužel většina parlamentu toto blokuje, abychom tedy poukazovali na porušování práv v jednotlivých státech a pojmenovávali je, stejně jako to děláme, když poukazujeme na porušování lidských práv jinde. Takže bychom se měli vyhnout dvojmu metru, eh, dvoj, protože jinak poměřujeme členské státy zde a potom třetí země, paní Gans. Děkuji vám. Já bych také chtěla říct, že je to opravdu skvělá zpráva a chtěla bych Monice poděkovat a ráda bych se zmínila o třech aspektech. Myslíme si, že bychom je měli více propracovat. A jedna věc již zazněla, a to je eh, situace romského obyvatelstva a jejich diskriminace. Eh, je tu zmínka o segregaci při bydlení a podobně a určitá doporučení, jak se posunout dále v této oblasti a dále eh, jsou tu eh, trestné činy z nenávisti. Včera se konal seminář, kterého se účastnila celá řada eh, organizací občanské společnosti i evropských institucí a byla tam opravdu podpořena myšlenka, že bychom měli také pokročit eh, dále v tom smyslu, že tyto trestné činy z nenávisti by měly být trestány v Evropě Evropské unii, eh, ať jsou podněcovány z různých homofobních či jiných sentimentů. V každém případě bychom se o tom měli jasně zmínit, že je třeba učinit další kroky. A třetí otázka, kterou zmiňovali někteří z mých předřečníků a o které jsme v uplynulých letech také několikrát diskutovali před vstupem eh, se eh, sledovalo plnění eh, kodaňských kritérií jako podmínka vstupu a kdy členský stát se stane řádným členem EU, tak potom nejsou v rukou evropských institucí žádné nástroje, aby bylo možné pokračovat v tomto sledování. Týká se to e, dodržování našich základních e, hodnot a e, já se domnívám, že bychom měli i v tomto smyslu předložit určité návrhy, že i po vstupu by toto monitorování mělo pokračovat v členských státech a že bychom měli vypracovat tu určitý mechanismus aby toto dodržování bylo vymahatelné. Vím, že to není snadné, ale pro evropské instituce e, to bude do budoucna představovat opravdu velice důležitou oblast. Pan Bronx e, pozitivní vlastní obrázek není důležitý jenom pro jednotlivce, ale i pro instituce, e, k zejména k když mají působit v reálném světě. Evropská unie není eh, skromná instituce, mohli bychom říct, že má komplex méně cenosti a eh, hovoříme opravdu o demokracii, spravedlnosti a vládě práva. A některé členské státy a EU e, podporují diktaturu, e, e, tak aby vystupovali proti oponentům, když poruší vlastní zákony. Postup vůči Maďarsku byl velkou výjimkou. Většinou to jsou země, které reagují v souladu s právem. Když e, se překrucuje právo, e, tak je možné e, vystupovat vůči oponentům jako například v případě rybolovného náčiní v roce 2004 v Belgii, kdy eh, byl zakázán vlámský blok, musel změnit svůj název a z části také program v eh, Německu 2003 se to týkalo malé strany NPD, která se dostala před ústavní soud, eh, protože se objevilo určité eh, určité projevy i aktivity této strany, ale německé bezpečnostní slov, složky, a to je skvělý demokratický stát, eh, si vymysleli důkazy proti této eh, straně a to ústavní soud odhalil. Není to jenom tedy pochybení té politické strany, ale i postup těch politických eh, zástupců a bezpečnostních složek, ale zametlo se to pod koberec. A eh, dále chceme zakázat eh, silné projevy také byl postup proti nizozemské politické straně kvůli obsahu na webové stránce a také pro e, následování e, lidí, kteří měli e, kacířské projevy. Dále se to týkalo vyjádření genocidy v Armenii 1915 a bylo řečeno, že to byla genocida. Učitelé dějepisu v našich zemích se mohou dostat do problému. Takže země dělají takovéto věci a není to eh, prostě špatné, někdy je to šílené. Je třeba pochopit eh, podstatu akademických diskuzí eh, špatná historie je dobrá historie Eh, protože ta špatná tu eh, dobrou eh, mnohdy vyhání z centra pozornosti, takže se když se zaměříme na lidská práva, tak bude většina eurokratů ztracená. Evropská unie a členské státy se musí podívat upřímně do zrcadla a vidět, kde jsou. A uvidí, že to jsou někdy autokracie, které šikanují své občany dokud eh, se nebudou sami demokratizovat, tak eh, nemohou eh, vykládat ostatním zemím něco o dodržování práva a demokracie, když to nedělají sami to se dnes odpoledne nestane jako dopoledne, že bychom opravdu překročili čas. A e, po odpoledním zasedání máme ještě schůzi koordinátoru, takže snažte se prosím e, dodržovat stanovený čas. Máme 45 minut na diskuzi, ale ještě vystoupí paní Gal, než e, dám slovo paní zpravodajce. Děkuji, pane předsedo. Dovolte, abych v prvé řadě poblahopřála paní Beňové. A já zejména vítám odkaz na kodaňská kritéria, které jste zapracovala do začátku textu. Domnívám se, že to je opravdu Eh, velice dobré východisko. Také bych zdůraznila v této souvislosti eh, kontext eh, kodaňských kritérií s lidskými právy a s právy menšin. Myslím, že tu je několik témat, několik málo, které se dotýkají otázky subsidiarity členských států, ale myslím, že budou předloženy pozměňovací návrhy k těmto tématům. Já sama bych ještě něco doplnila do textu a předložím také příslušný pozměňovací návrh. Já se domnívám, že je třeba mít více vyvážený text z hlediska různých typů diskriminace, například z důvodu diskriminace národních menšin, protože to postrádám v textu v jeho současné podobě, ale pomocí několika pozměňovacích návrhů to, myslím, můžeme doplnit. A také bych ještě doplnila ještě několik eh, poznámek k právem eh, k právům dětí, abychom měli opravdu eh, takový konsistentní přístup. Děkuji vám a doufám, že budeme moci dobře spolupracovat. Děkuji a slovo má paní zpravodajka. Děkuji vám pěkně, pan předseda. Děkuji, pane předsedo. Vážené kolegyně a kolegové, děkuji vám upřímně za podnětnou diskuzi a konstruktivní přístup, který jste vyjádřili v příspěvcích ke zprávě. Pokud se nám tedy podaří přijmout smysluplnou a silnou zprávu, pak to bude dobrá vizitka pro celou naší instituci. Pozorně jsem si zapisovala vaše poznámky a doplňující návrhy a jak již jsem řekla v úvodu, příští týden dostanete všichni rozšířenou verzi, včetně mých návrhů a dalších návrhů. Jen bych chtěla zopakovat, že prostor eh, pro pozměňovací návrh máme do 9. července. Jsem přesvědčena o tom, že i s pomocí vašich návrhů se nám podaří připravit eh, silnou zprávu. Děkuji vám, pane předsedo, a doufám, že jsem dodržela časový limit. Ještě jednou děkuji za návrhy. Děkuji, paní Flašíková. To tedy znamená, že než přejdeme k dalšímu bodu, chtěl bych vám připomenout tedy tu lhůtu, která byla stanovena na 9.7. ve 12 hodin a hlasovat ve výboru LIBE bude 19. září. Takže to je jasné a nyní přejdeme k bodu 8. Agentura Evropské unie pro základní zpráva, výroční zpráva za rok 2011. Vyslechneme si prezentaci výroční zprávy z úst pana Mortena Kiruma, který je ředitelem agentury pro základní práva a dále vystoupí předsedkyně správní rady Ilze Brandskeris. Agentura Evropské unie pro základní práva, jak všichni víte, přijala výroční zprávu za rok 2011. Agentura dnes předkládá tuto zprávu našemu výboru souladu s článkem 8, podle něhož byla založena tato agentura. A nyní dáme slovo panu Kerumovi. Ještě jednou vítejte v našem výboru. A poté o tom budeme diskutovat. Navrhuji, aby se nejprve chopil slovo chopila slova předsedkyně správní rady, paní Branskeris a potom pan ředitel. Prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedo, dámy a pánové. Jsem opravdu velice ráda, že dnes se s vámi mohu diskutovat o výroční zprávě agentury pro základní práva Evropské unie. Je to zpráva, která sumarizuje, ohlíží se za minulostí, ale také se snaží identifikovat pozitivní potenciál pro budoucnost. Není to však zpráva o agentuře jako takové. Jak víte, je to zpráva o situaci v oblasti základních lidských práv v Evropské unii. A vy jste se zabývali svou vlastní zprávou. Pan ředitel ve své prezentace se podrobněji podívá na některé výzvy, kterým čelíme v oblasti základních práv, ale hlavní kapitola letošní zprávy se bude týkat krajiny základních práv, jejíž integrální součástí se stala agentura během pětileté existence. A já ve své působnosti jako předsedkyně správní rady udělám krok zpět a podívám se na místo naší agentury v tomto prostředí. A chtěla bych položit dvě otázky. Za prvé, kde je místo naší agentury v oblasti základních práv v Evropě. A za druhé, eh, jakou přidanou hodnotu vytváří naše agentura. Tedy kde se nachází agentura doba, kdy byla agentura nováčkem a vy jste eh, přispěli eh, k, eh, k mnoha diskuzím, je už dávno pase. Eh, naše agentura již běžně funguje a stala se součástí procesu základních práv. V uplynulých pěti letech předložila naše agentura 90 zásadních zpráv o základních právech, a by eh, podnítila eh, základní diskuze o základních právách v Evropské unie, ale eh, předkládala také právní stanoviska, také na požádání tohoto výboru o legislativních návrzích na úrovni EU, jako například nedávno o režimech v otázkách vlastnictví manželů. Předkládá také rozsáhlé studie a pořádá eh, výroční konference a sympozia o základních právech, z nich se vyvinuly uznávané aktivity v oblasti základních práv. Její eh, platforma pro základní práva eh, s účastníky z řad občanské společnosti má již přes 300 účastníků z nejrůznějších oblastí občanské společnosti agentura spolupracovala s různými předsednictvími EU aby zajistila, že se základní práva stanou eh, centrem pozornosti politického procesu EU a poskytuje expertní konzultace institucím EU a členským státům. Zúčastněné strany jak na úrovni EU, tak i na vnitrostátní úrovni Eh, se shodují, že naše agentura se stala relevantním hráčem za relativně krátkou dobu. Externí studie z loňského roku eh, mezi 420 klíčovými stranami eh, v oblasti evropských institucí, vlád, národních institucí pro lidská práva a občanské společnosti byly provedeny. 76 respondentů označují agenturu eh, za eh, jednu z eh, tří nejlepších zdrojů informací o základních právech a dalších 73 byli spokojeni nebo velice spokojení s výroční zprávou a 71 bylo spokojeno s tematickými zprávami agentury. Spolupracujeme těsně s dalšími aktéry, kteří se zabývají základními právy v Evropě. To je základ pro diskuze a chtěli bychom zejména zdůraznit spolupráci s Radou Evropy a to se odráží i e, v výkonné a správní e, radě naší agentury. A máme také velice plodnou spolupráci zejména s ostatními agenturami EU, jako je Frontex, Genderový institut Europol, Eurojust a e, podpůrný úřad v oblasti azylu. To nám e, obohacuje naši činnost, neznamená to zdvojování aktivit. A mandát e, agentury nebyl kritizován, jak víte. Jednalo se o novém víceletém rámci, kde se odráží budoucí hodnota, přidaná hodnota eh, naší agentury. A v tomto vztahu doufám, že budete mít příležitost v blízké budoucnosti eh, přijmout eh, naše rozšířené pozvání a že nás budete moci navštívit ve Vídni a seznámit se přímo na místě s naší činností. A to mě vede k druhé otázce. E, přináší a přinášela v uplynulých pěti letech naše agentura nějakou přidanou hodnotu. Pokud se podíváte na stránku 11 zprávy, kterou snad všichni máte, e, je to téměř na začátku na stránce 11, e, naleznete rozsáhlý, ale stále ještě dostupný popis, která práva jsou chráněna jakými nástroji a na které řídící úrovni. Hlavní část této výroční zprávy eh, se eh, zabývá komplexní spletitostí interakcí eh, mezi nejrůznějšími institucemi OSN, Rady Evropy, EU a i nástroji pro lidská práva na vnitrostátní úrovni. Tedy jaká je přidaná hodnota naší agentury s ostatními hráči? Agentura je jediným nezávislým orgánem s mandátem zabývat se plným spektrem základních práv, jak jsou definovány v listině. A také poskytujeme specifické poradenství. E, to, to přístup e, vyplývá zejména z kapitoly 10 výroční zprávy a dále poskytujeme srovnat, srovnatelné informace a údaje. E, agentura pravidelně zahrnuje perspektivu občanské společnosti do své činnosti, například prostřednictvím platformy pro základní práva a e, řeší to také na všech správních úrovních. E, například e, chce oživit Evropskou chartu základních práv v souladu s posledním eurobarometrem dvě třetiny respondentů by se chtěli dozvědět eh, více o eh, základních právech, aby věděli, na koho se eh, obrátit v případě jejich porušování. Je tu tedy rozsáhlá databáze, kterou vedeme, říkáme ji Chardepedia. Tato databáze byla eh, vytvořena spolu s, eh, a prezentována vašemu výboru. A chtěla bych eh, se zmínit o nové mobilní aplikaci a to nám umožňuje jedno místo přístupu. Je to takzvaná charta na tři kliknutí. Je to možná povrchní přístup k základním právům, nicméně je to velice důležité, jak oslovit široké publikum, jak to zpřístupnit tuto velice důležitou informační základnu a já doufám, že se na to všichni podíváte. Dámy a pánové, Dovolte, abych řekla závěrem, že je to čtvrtá výroční zpráva naší agentury a agentury která eh, existuje pět let. Je to nový pětiletý, víceletý rámec, který potřebujeme pro zajištění kontinuity činnosti agentury. Rada ho záhy schválí a ke konci roku eh, bude provedeno externí hodnocení jako vstup do diskuze, jak by se agentura měla vyvíjet v budoucnosti. Bylo mým velkým privilegiem, že jsem mohla tuto činnost sledovat z hlediska řízení od samého začátku a jsem velice ráda, že se z naší agentury e, stal orgán, který opravdu přispívá e, k dodržování základních práv a že jsme se stali hráčem mezi třemi hlavními evropskými institucemi a že můžeme eh, přispět eh, k tomu, aby se naplnila eh, základní práva. Děkuji vám. A nyní si vyslechneme příspěvek pana ředitele agentury Mortena Čeruma. Máte slovo. Děkuji, pane předsedo. A já chci poděkovat za pozvání, že jste mě opět tento rok Eh, pozvali. Už je to taková tradice, že tady vždycky prezentujeme výroční zprávu. Je to hezká příležitost pro výměnu názorů, nejenom o minulosti, ale o našem směřování do budoucna. Takže děkuji předem za diskuzi a jsem rád, že tento rok i to můžeme udělat eh, v souvislosti s prezentací vaší zprávy nyní máme tři výroční zprávy, včetně výroční zprávu komise. A takže všechny ty zprávy dohromady určitě eh, poskytnou, eh, eh poskytnou eh, obrázek toho, jaký význam přičítáme lidským právům v Unii. Takže nejprve dovolte, abych se dotkl čtyř hlavních oblastí, eh, které jsou ve středu našeho zájmu a ještě budou v příštích měsících a letech. Čtyři oblasti. První Romové, potom ochrana údajů a azyl a nakonec řeknu pár slov o e, té diskriminaci podle něko, na základě několika důvodů. Nejprve Romové. Opět e, pořád ještě je to jeden z velkých lidskoprávních problémů pouze 15 eh, dospělých mladých eh, dokončilo tedy eh, nějaké tedy střední vzdělání. Asi 40 méně než polovina asi žijí v domácnostech, kde jeden nejméně Eh, šel do postele jednou za měsíc hladový, protože neměl přístup k jídlu. To je podle jejich informací za rok 2011. Prominent. Takže zde <clears throat> vím, že vy, váš parlament, pracujete tvrdě na tom, aby se situace zlepšila. V minulém roce víme, že Evropská unie opět zopakovala svůj závazek, <clears throat> že se vytvoří rámec pro ty národní strategie integrace Romů. A <clears throat> poslední zjištění agentury eh, říkají, eh, jak tedy by se tento závazek z minulého roka měl převést v realitu, v činy. A naše zjištění eh, poukazují na Eh, určité prvky, které by měly být obsaženy v těch národních strategiích a plánech. Především, když se podíváme na ty eh, slibné eh, praktiky, tak je zde jeden konkrétní rys, který vyplývá ze všeho jako společný jmenovatel a to je úspěšné to tehdy, když zapojíme Romy do hledání řešení, bydlení, vzdělání či zaměstnanosti, takže participace, zapojení Romů je klíčové. A musíme mít i systém monitoringu, tak aby ty přísliby skutečně vedly k reálnému zlepšení situace a životu Romů. Agentura lidských práv pravidelně tedy bude poskytovat eh, porovnatelné údaje eh, ze kterých eh, lze eh, potom odvíjet monitoring. Zde máme mm, eh, skupinu členských států a komise, takzvanou vídeňskou skupinu, která se zabývá, jak provádět ten monitoring. Takže probíhá zde celá řada aktivit, tak jak jsme byli pověřeni sdělením z minulého roku. Uchovávání údajů. Jak aktualizujeme rámec na ochranu údajů, tak abychom i e, vyřešili ty technologické výzvy. E, zde <clears throat> říkáme, že i veřejnost v posledních letech více a více tomu věnuje pozornost. A <clears throat> je to jejich velká obava. A především jde o ty sociální sítě, sociální média, potom PNR, uchovávání údaje, tělesné skenery a podobně další témata o kterých, o kterých jednáte i zde vy. Potom agentura také i minulý měsíc konala sympozium, kolokvium na téma uchovávání údajů, profiling, na téma profilingu a také jsme i e, hovořili o tom právu na zapomnění, tedy aby na vás ty sociální sítě zapomněly a vymazali vás. Takže zde e, e, i hovořili jsme o novelizaci směrnice o uchovávání údajů. A dále azyl. Výroční zpráva hovoří o přílivu Afričanů ze severu Afriky po arabském jaru, což <clears throat> jenom umocnilo eh, tu potřebu eh, aktualizovat azylový systém, který bude plně respektovat základní práva. Abychom tedy zajistili skutečně dobrý systém azylu, tak abychom, musíme i třeba monitorovat deportace a pouze eh, nezávislý eh, národní systém monitoringu zajistí, že ty deportace budou probíhat v souladu s lidskoprávními standardy, tak jak je to zakotveno ve směrnici o návratech. A na konci roku 2017 13 členských států ještě ale nezavedlo takový nezávislý systém. A teď něco pozitivnějšího. Eh, v minulém roce v výroční zprávě jsme zaznamenali, že devět zemí neposkytlo alternativy k, k, e, k detenčním zařízením pro imigranty. A podle této zprávy jsou to pouze dva státy, které nemají e, tuto alternativu k detenčním zařízením. Takže je třeba co nejrychle se dohodnout na azylovém systému v Evropě, vytvořit rámec, který eh, zajistí lepší dodržování základních práv u žadatelů o azyl. Teď čtvrtá oblast a to je ta diskriminace na základě několika důvodů. Takže to je kombinace různých důvodů tedy ta několika četná diskriminace, jak tomu říkáme, to e, znamená, může zakládat velké porušení e, lidských práv, ještě které umocněno třeba e, sterilizace romských žen proti jejich vůli, to také byly nedávné případy. A potom ta několika četná diskriminace je sice novým právním institutem, ale právníci v členských státech detekují více a více případů této několikačetné nebo mnohonásobné diskriminace a nahlašují ty případy. Je třeba tedy přijímat předpisy, politiky, abychom podporovali oběti eh, této eh, několikačetné diskriminace, abychom i vedli eh, otevřenou politickou diskuzi. A proto agentura nyní pracuje na návrhu Eh, jak řešit eh, tuto, tento problém v systému zdravotnictví. Zde my máme řada, řadu různých hlášení, které se právě týkají tedy třeba romských žen a podobně, takže v této oblasti a rádi někdy na podzim předložíme tuto zprávu ve výboru Libe. Samozřejmě, jak asi víte, také se to týká i evropského návrhu horizontální směrnice, což by mělo pomoci i odstranit tu hierarchii důvodu diskriminace tak, aby bylo možné podávat žaloby, eh, které se opírají o více než jeden důvod. Dámy a pánové, příští období, příští rok, tedy do, do, než se sejdeme příští rok, tak určitě ještě bude přijato mnoho asilových rozhodnutí, o rozhodnutí v oblasti ochrany údajů a v dalších oblastech, které se dotýkají lidských práv v EU. Dovolte stručně zmínit, když cestuji po členských státech a setkávám se se zástupci eh, občanské společnosti, s úředníky a tak dále, tak eh, si udělám takový jasný obrázek o tom, co eh, zneklidňuje všechny v souvislosti se škrty v rozpočtech a vzhledem ke stavu ekonomiky. Skutečně musíme se zaměřit na ty nejvíce zranitelné kategorie osob, lidé s postižením, s duševně nemocné, protože tam právě eh, probíhají škrty v těch různých podporách a dotacích. Migranti, nezákonní migranti a etnické menšiny, děti, přístup k zdravotnictví, ke školství a tak dále. Skutečně naše agentura apeluje na členské státy a na příslušné činitele, aby eh, eh, neopomíjeli na eh, mm, lidská práva, když dělají škrty. Já doufám, že naše zpráva pomůže všem v tom, abyste si udělali hlubší náhled na vývoj lidských práv v Evropě. A samozřejmě naši experti vždy budu velice potěšeni, když vám budu moci pomoci a poradit. Děkuji. Děkuji. Number of members willing to take the floor. Mám zde celou řadu řečníků, kteří mají zájem o slovo a navrhuji, poněvadž máme tedy čas do 16.30, takže, tak, takže musíme to urychlit. Paní Gac, prosím, máte slovo. Eh, eh, Děkuji vám. V prvé řadě bych chtěla velice poděkovat za tu zprávu jako takovou a i za tu prezentaci. Absolutně s vámi eh, souhlasím, že vaše agentura se stává důležitým hráčem během těchto pěti let a také vám děkuji za pozvání. Věřím, že mnozí z nás ho přijmou a navštíví vás. Prezentujete velice důležitou eh, zprávu, která přináší evropskou přidanou hodnotu a hovoříte o té krajině základních práv. V případě základních práv a demokratických zásad je Evropská unie více vrstevná organizace a musí se velice spolehat na své členské státy. Zda respektují základní evropské hodnoty. I když tento závazek je velice rozsáhlý, potom eh, ty právní nástroje, které máte v rukou, jsou velice slabé. Několikrát jste se o tom zmiňoval. Máme v tomto ohledu velice slabé prostředky. Ale já bych se chtěla zeptat, a myslím, že to zaznělo na některém ze slyšení, že když se posuzuje, e, zda je nebezpečí, že některý členský stát poruší základní evropské hodnoty, tak to není na základě jednotlivého projevu, ale celého komplexu. To jsou, myslím, vaše slova, já si je teď snažím dohledat. Chtěla bych se zeptat, zda máte mandát, abyste sledovali celý systém, protože co mi vyplývá z té vaší zprávy je to, že se díváte na jednotlivé části a že máte také skvělé zprávy k těm jednotlivým částem, ale netýká se to celého systému. Odpověď bude spíše taková, že tento mandát nemáte, ale co byste potřebovali, abyste v tomto smyslu měli širší eh, mandát, protože se domnívám, že to by mohla být klíčová otázka pro nás, pro všechny. Děkuji a pokračuji v seznamu řečníků. Každý má dvě minuty k dispozici. Jak ukázala paní Gans, tak je to možné. Paní Weber, máte slovo. Děkuji, pane předsedo, a také velice děkuji vedení agentury, že k nám přišli, abyste s námi eh, podělili o eh, zjištění eh, z loňského roku. Já bych chtěla velice stručně říci, že mám smíšené pocity. Na jedné straně si velice cením vaši práce, ale na druhé straně se domnívám, že se z agentury nestal referenční bod, když hovoříme o základních právech v Evropské unii a já bych si přála, aby agentura byla takovým referenčním bodem. A pokud by bylo možné, nutné změnit vaše kompetence a, a váš mandát, tak bychom to měli zvážit a vlastně prostřednictvím zprávy paní Flašíkové Beňové bychom se k tomu měli vyjádřit, protože tam jsou také některé odkazy na agenturu. Je to zejména proto, a já se teď asi po třetí nebo po čtvrté opakuji, ale když máme jasnou legislativu, máme nařízení, směrnice v Evropské unii, potom se domnívám, že komise má celou řadu prostředků, jak vystupovat vůči státům, které to neplní. Ale když jde o obecná základní práva, tak nic takového nemáme. Vy jste se zmiňoval o celé řadě oblastí, kde Eh, takové možnosti máme a kde ne. Takže eh, co třeba smlouva o fungování Evropské unie. Já bych si přál, aby agentura měla více kompetencí a mohla přinést studii. Média jsou jedním takovým eh, příkladem, a nebo potom Romové. Jistě vy hovoříte obecně o situaci Romů, ale e, nehovoříte o konkrétní události a domnívám se, že je to proto, že nemáte mandát. A nebo hovoříme o diskriminaci z více důvodů. Nemáme e, bohužel e, k legislativu k LGBT a budeme na tom pracovat, ale myslím, že potřebujeme konzistentní přístup k tomu, kterými tématy se můžete zabývat. Podle mého byste se měli zabývat všemi tématy, které se dotýkají základních práv eh, v Evropské unii. Děkuji, paní Kala. Děkuji, pane předsedo, já také Velice vítám eh, vedení a ředitele eh, Agentury pro základní práva. Domnívám se, že po pěti letech můžete říci, že tedy působíte v oblasti základních práv v Evropě. Jste nevyhnutelnou součástí kdykoliv se v našem výboru na toto téma diskutuje nebo i někde jinde v Evropské unii, tak eh, se dříve či později hovoří o vás, to je, myslím, důležité. A chtěla bych zdůraznit jeden aspekt, o kterém hovořila předsedkyně správní rady, a to je spolupráce s ostatními agenturami. To, co se odehrává během těchto let, ukazuje, že je možné navazovat na činnost druhé agentury, tedy spolupracovat a nezdvojovat činnost a já bych vám k tomu chtěla poblahopřát, že se vám to daří. Zmiňovali jste čtyři specifické oblasti, na které jste se zaměřovali a jistě všechny tyto oblasti, všechna tato témata jsou nesmírně relevantní v současnosti, ale já bych to doplnila ještě o jednu oblast, na kterou je třeba se soustředit a e, byla bych ráda, kdyby se objevila v budoucí výroční zprávě. A to se týká národních a jazykových menšin. tvoří téměř 10 obyvatelstva Evropy a já mám takový pocit, že na úrovni evropských institucí je taková tendence eh, rozmělňovat tyto otázky, že se zaměříme spíše na genderové otázky, i když si to zaslouží pozornost. A jako příklad, v příštím pětiletém víceletém rámci by to měla být eh, otázka, která dokládá, že to je problém v některých členských státech. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Jistě já eh, velice eh, vítám paní Ilze Brandkeris a pana Mortena Keruma a jejich vystoupení. Mám hovořit o vaší zprávě a mé příspěvky jsou eh, ve kritické. Budu pokračovat v této tradici. A navážu také na to, co řekla Kinga Gal, eh, co se týče národních menšin. Když se dívám na vaši zprávu, tak chápu, proč členské státy spochybňují zákaz diskriminace na základě příslušnosti k národní menšině, protože vy sami to nestanovíte naroveň s jinými důvody diskriminace. Máte tu kapitolu 5, kde se zmiňujete o eh, diskriminaci z sexuálních, gender genderových, e, náboženských důvodů, je to tedy diskriminace z více důvodů, ale příslušnost k národní menšině, to jste zde uvedli odděleně a více se soustředujete na ra- ras- rasismus. A to je součást těchto typů diskriminace diskriminace a lingvistické problémy. I když hovoříte o diskriminaci ve vzdělávání, tu nejsou uváděny vůbec. Ale v listině základních práv je také právo příslušet k lingvistické menšině. A i v souvislosti s národní menšinou se musíme zabývat lingvistickými problémy a to tu vůbec není tak by možná bylo dobré to lépe vyvážit ve zprávě. Má druhá připomínka navazuje na to, co jsem řekla v souvislosti s diskuzí o zprávě Moniky Peňové eh, a v souvislosti s plněním mezinárodních závazků. Vaše zpráva je skvělým zdrojem informací. V kapitole 10 máme tabulky, které ukazují, které e, státy neratifikovaly, které mezinárodní úmluvy. Je to barevně zobrazeno a to ukazuje, že musíme ještě mnohé udělat a přimě členské státy, by se k tomu připojili. Pane předsedo, závisí to na vás, kromě víceletého rámce může konat agentura na požádání. Pokud eh, náš výbor bude ochoten předložit takovouto žádost, tak eh, eh, agentura se bude snažit ho splnit. Takže my musíme také přemýšlet o tom, jak eh, řešit eh, a pokročit při řešení těch našich problémů. Dobře, to jsme si poznamenali, tuto připomínku. A eh, o tom budou muset také rozhodnout koordinátoři, protože oni mohou předkládat náměty, které začleníme do programu jednání výboru Libe, zda se jim budeme věnovat či ne. Poznamenal jsem si to, o tom musí děl, jednat koordinátoři. A nyní má slovo paní Flotr. Ano, budu stručná, velmi rychle poděkuji. Je to dokument, který je výborným zdrojem informací tato zpráva o činnosti zcela jistě bude rovněž určitou eh, iniciativou eh, pro další eh, postupy vůči členským státům, které možná nejsou zcela perfektní. Vy jste nehovořil o kontrolách na hranicích. Řekl jste pouze, že zde jsou určité jevy znepokojící. V roce 2010 také Frontex spolupracoval na vypracování strategie a zcela jistě také se účastníte fóra eh, agentury Frontex a proto eh, se chci zeptat, jak chcete pracovat, aby eh, práce Frontexu a Eh, život na hranicích eh, byla eh, zlepšena co do základních práv. Chcete zde systematicky provádět určité kontroly k Romům. E, zveřejnili jste velmi širokou zprávu společně se Světovou bankou. E, jsou zde také e, zprávy o jednotlivých subjektech a je zde také celá řada indikátorů a ukazatelů, které by mohly naznačit, jaká probíhají ty jednotlivé typy politiky. Jak sledujete tyto činnosti, jaké zdroje je máte eh, také na vypracování společných ukazatelů. Poslední otázka k izolovaným menšinám. V roce 2012 dostaneme průběžnou zprávu na základě žádosti komise. Je zde skupina eh, odborníků, která se tím zabývá. A jak se chcete zúčastnit na přípravě určité bilance v této oblasti? Mohl byste pomoct pomoci také v tomto smyslu eh, k vytváření ukazatelů eh, o jednotlivých státech, aby eh, bylo možné lépe měřit efektivnost jejich politiky. Děkuji, pan Kleis. Děkuji, pane předsedo. Já jsem chtěla si vybrat tři body z vaší zprávy, což je poněkud eh, problematické, protože eh, to, co zpracováváte v agentuře, je velmi širokosáhlé a obsahově se možná něco ztratí. Hlasovací právo pro cizince. I o tomto se zmiňujete a říkáte, že je nutné zjistit překážky pro eh, takovouto účast. To však nejsou základní práva, ale samozřejmě právo cizinců účastnit se hlasování v eh, hostitelské zemi, to není základní právo právo. To vždy závisí na vůli přijímající země, jak se zorganizuje a to zcela jistě nemůžeme akceptovat jako základní právo. Kdybychom hovořili o základních právech, eh, pak eh, by eh, došlo k určité inflaci takzvaných práv, která nejsou tak zásadní. Dále jste hovořil také o alternativách pro stanovení cizinců, eh, kteří pobíhají v jednotlivých zemích a záleží eh, na tom, jak se bude postupovat. Zda tedy tito cizinci budou v eh, takzvaných napůl otevřených institucích. V Belgii s tím nemáme dobré zkušenosti, stojí to mnoho peněz a vlastně už nemůžeme vůbec kontrolovat, kam tito lidé odcházejí. Mají-li pak být vráceni do své země, tak eh, mají dobrou možnost eh, se prostě vytratit. Dále ženy, které eh, nosí borky, si džaby, tedy jsou zcela zahalené. To je otázka, která není uvedena vaší zprávě, e, pouze uvádíte, že e, postup proti takovémuto celkovému zahalení e, se dotýká práv těchto žen, ale domnívám se, že v islámu by i toto mělo být překonáno. Ve zprávě jsou tedy určité odstavce, kde ty problémy jsou pouze konstatovány. Paní Luláček. Yes, also from my side, I would... já bych chtěla poděkovat agentuře, panu Kirmovi, paní Brancové hmm, a celému týmu v agentuře, nejenom za zprávu, ale za vynikající práci. Jenom připomenu jeden kritický článek eh, v jedných rakouských novinách a tam byste velice dobře eh, na to reagovali. To je důležité, protože Eh, ta práce, kterou děláte, možná není tak viditelná v médiích, takže mm, ano, co tedy děláte, ptám se, abyste informovali veřejnost lépe, abyste zabránili tomu, aby noviny třeba se nezaměřily pouze na jeden aspekt vaší práce. A další dvě věci a otázky. Jednak Mluvili jste o migraci a azylu, o tom, že je třeba mít společný azylový systém v Evropě. S tím většina z nás souhlasí, potom voláme již mnoho let. A také hovoříte o skutečnosti, že neexistuje efektivní mm, národní monitoring o zacházení se žadateli o azyl, především Eh, monitoring toho, jak eh, jsou udrženi v těch různých detenčních zařízeních, případně deportování v úzovkách. A takže eh, jak my v parlamentu bychom vás mohli podporovat, a bychom tady zajistili větší pokrok. A především také <clears throat> ten fakt, že mnoho zemí, včetně mé země, Rakouska, se snaží vracet lidi do zemí původu, a e, s tím, že tady ale jsou to lidé, kteří již tady se etablovali, mají tady děti a podobně, takže těžko je vracet vůbec kamkoliv. Teď máme jednoho člověka z Kosova a ženu z Ukrajiny, kteří e, e, již tedy sedm let jsou vlastně manželé a teď by se měla ta žena deportovat do Ukrajiny. Takže já i práva tedy homosexuálů lesbiček Eh, takže za to také děkuji. My máme eh, jednu zprávu v parlamentu, kterou jsme přijali, eh, která se týká homofobie, měla širokou podporu zde a chtěla bych vědět, jaký je časový rámec teď mm, pro, a, takže abychom, jde o to, abychom to mohli eh, podepsat, podpořit, kolik lidí to podpořilo. Je to důležité pro evropské instituce i národní instituce, je třeba, aby bojovali proti homofobii a za práva e, eh, lesbiček a e, eh, gejů a homosexuálů. Takže pan Bronx. Jeden ze zástupců e, agentury e, řekl, mluvil o diskriminaci členů politických stran nebo těch, kteří zastaví určitou ideologii, že tady by se měla k tomu přijímat legislativa a e, potom kriminalizovat e, i ty e, činy tedy z nenávisti Mm, páchané právě některými těmi politickými příslušníky a já říkám tady, eh, ano, mm, jde o to, o jakou jde politickou stranu, ne? Možná by tady byl prostor pro pozitivní diskriminaci. A nyní má slovo pan Sogor. Děkuji. Já jsem si právě četl šestou kapitolu. A nenašel jsem tam žádný odkaz na ty občany, kteří patří do etnických menšin na Slovensku, kteří eh, jsou tedy penalizováni kvůli jazykovému zákonu tam. A tady my jsme měli hodně případů, eh, které spadají do této kapitoly a vlastně nic z toho jste nezmínili, takže já se ptám, e, něco víte o tom, protože tady je jazykový zákon, tam je jazykový zákon, který v podstatě penalizuje, snaží se trestat jazykovou menšinu v této zemi. Paní Grisbeck, prosím, máte slovo, ale velice stručně, prosím. Děkuji, pane předsedo, budu stručná. Chtěla bych zdůraznit jako mý kolegové, že tato zpráva je velmi e, komplexní a obšírná. E, mnohé problémy jsou uvedeny. Jenom bych se chtěla krátce zaměřit na téma, které se mi zdá být velmi důležité a které si myslíme není dostatečně zdůrazňováno v Evropě. Je to otázka dětí a ochrany nezletilých. Máte zde kap kapitolu, která je dost krátká, kde hovoříte o dětských obětech, o nezletilých na cestách. A já bych chtěla zdůraznit eh, jeden bod, a to je spravedlnost pro nezletilé. Tedy zdůraznuji problémy, Eh, manželských párů eh, z dvou států nebo národností, eh, jejichž dítě bylo uneseno. Pak je zde také problém otázky dětí u, porozvodu. Je zde tedy určitý nedostatek práva jednáli se o manželské a rodičovské páry eh, po rozvodu eh, ze dvou eh, států. Pokud dovolíte, já bych eh, se na vás obrátila ještě písemně a požádala bych o vaše stanovisko. Jsou to situace dost četné. Dále bych se chtěla také připojit k tomu, co již bylo řečeno. A sice jistě by bylo vhodné více objasnit tyto práce, také díky novým komunikačním prostředkům. Celá jistě nemůžeme od občanů žádat, aby si přečetli tuto zprávu, ale měli by vědět, eh, že to existuje. Pan Romero, 30 sekund. Jenom stručně, ano, děkuji. Já se omlouvám za spoždění. Stručná otázka jedna z kapitol se věnuje nediskriminaci a důvodu diskriminace. Já se ptám ten fakt, že ještě nemáme návrh eh, o rov, směrnice o rovném zacházení, má to podle vás eh, dopad eh, na diskriminaci v Evropě? Dobře, takže nyní stejné pořadí, pokud souhlasíte. Nejprve paní předsedkyně rady a poté pan ředitel. Prosím, paní Brancová, máte slovo. Děkuji, Děkuji za poznámky a otázky. A jenom stručně několik z nich mm, řeší možná ten základní kontext, ve kterém působí agentura. Otázka, co lze a co nelze Eh, nelze tedy zahrnout. To je spojeno s tou diskuzí o několika letém rámci, ale jak jsem již zdůraznila, eh, budoucí diskuze o eh, novelizaci nařízení o naší agentuře, to také je relevantní a teď probíhá tedy externí hodnocení a mm, novela by měla být připravena do konce roku a potom asi nastane ta správná chvíle, abychom řešili eh, téma kompetencí a mandátu agentury do budoucna a určitě parlament zde bude hrát důležitou roli. Možná, že i zde na základě dnešní diskuze vidíme, že je prostor jak eh, začít se zamýšlet nad tímto a že možná agentura by mohla eh, mít větší, širší roli. A teď některé ty otázky. My jsme agentura EU, takže jsme limitováni eh, tedy v tom našem monitoringu a mm, víme, že jsou zde ale jiné instituce, které eh, dělají svoji eh, činnost. A mm, tady jde o to, abychom my nedublovali jejich práci. Paní čanoka otázka jazykových menšin a Ikinga Kál a další mm, se o tom zmínili. Je pravda, že agentura i v oblasti diskriminace se zaměřuje na těch šest důvodů diskriminace, které máme zakotveny v evropské legislativě, ale jak víte, listina má obsahuje daleko více důvodů eh, diskriminace, které také bereme jako reference pro naši činnost. Jak asi byste eh, zmínila jazykové otázky ve školství, ano, to bychom mohli řešit v rámci práva dítěte, práv dítěte v Evropské unii. Vidíme, že v řadě míst se to stává problémem. A také některé ty kritické body a asi určitě Morten dodá více, ale když se podíváte na stranu 61 která byla zde zmíněna, eh, to je účast na komunálních volbách. Tak zde samozřejmě <clears throat> agentura se vyjadřuje k politické účasti a neexistuje žádné právo o účasti na komunálních volbách, a, mm, takže my ale hovoříme o efektivní participaci, což znamená efektivní integraci takže tady jde o to, abychom měli dobré postupy, dobré eh, zkušenosti, na kterých stavět, které lze implementovat a doporučovat. A proto agentura schromažďuje tyto zkušenosti a snaží se, aby členské státy se poučily z těch dobrých příkladů. Ale eh, není to, je to jenom doporučení, není to povinnost eh, to aplikovat, ale my <clears throat> máme v našem pověření také to schromažovat eh, tyto dobré zkušenosti. Národní menšiny. Ano, myslím si, že ano, zde asi zpět konkrétní důvody diskriminace, ty jsem již řešila. Samozřejmě eh, agentura se tím bude zabývat do budoucna a teď, pokud jde o konkrétní témata několika letého rámce, tak určitě tam e, ta spolupráce mezi institucemi EU má vést tomu, že tam všechny ty důvody budou řádně zakotveny. A pokud je o rasismus, tak eh, ano, <clears throat> o tom se i eh, diskutovalo době, kdy agentura pro monitoring rasismu byla právě tehdy transformována v agenturu a takže proto explicitně je to uvedeno v nařízení, že agentura musí nadále se zabývat rasismem, což je tedy vysvětlením, proč se tomu věnujeme. A určitě to je téma také k diskuzi dobře, pan Kirum. Děkuji za prvé velice stručně mandát. Musím připomenout, že když jsme diskutovali dříve o mandátu agentury, tak když agentura byla vytvořena, tak tehdy se hovořilo, že to bude agentura mm, pro široké pojetí lidských práv, mm, tak jak to známe z práce Rady Evropy. To znamená, eh, ale a bylo řečeno, že agentura se ale bude zabývat eh, lidskými právy z pohledu implementace evropské legislativy. Takže to je důležité pro ty případy naše. A po hodnocení možná eh, nařízení bude pozměněno v tom smyslu, že se více otevře a uvidíme, jaké budou diskuze o tom, jakou agenturu potřebujeme, aby skutečně se holisticky, široce mohla zabývat všemi dimenzemi lidských práv. Stručně některá témata, azyl, to je velký balíček. Možná někdy později bychom se k tomu tady mohli vrátit. Nyní připravujeme studii, kde analyzujeme eh, situaci lodí ve středozemním moři. Eh, to znamená, jaké ty kontroly třeba tam se provádí na moři a i na těch eh, pozemních hranicích a na letištích. Máme skupiny odborníků ve všech těch oblastech, eh, kteří dělají pohovory s úředníky i s těmi eh, tedy zainteresovanými osobami, tedy žadateli o azyl, migranty a někdy i svým způsobem eh, tedy diskutují i s těmi, kteří byli vrace, vraceni přes hranici nebo přes tedy tureckou hranici či přes středozemní moře. Máme k dispozici bohaté materiály, kterými se můžete také zabývat a rád s vámi o tom budu mluvit, až to bude někdy na podzem všechno dáno dohromady. A je, určitě z toho vznikne celá řada námětů, jak pokračovat. A nyní ta velká studie o právech homosexuálů lesbiček, takže to by mělo být uzavřeno do konce měsíce a máme 100 tisíc respondentů, takže skutečně to obrovský objem údajů, informací, které budeme analyzovat a uvidíme, co z toho vyplyne, pokud jde o e, tedy trestnou činnost motivovanou nenávistí a diskriminací. Takže to je skutečně nejhlubší studie, kterou jsme kdy podnikli a teď. Ne. Horizontální směrnice. K tomu bych jen řekl, že no, horizontální směrnice určitě ještě doplní tu naši činnost sama o sobě, ano, ale určitě i doplní tu naši práci na té tematice mnohočetné diskriminace nebo diskriminace na základě eh, kombinace důvodu. A práva dítěte, situace dětí, to je oblast, kde můžeme udělat ještě více a také bych rád i slyšel od parlamentu, jaké iniciativy by podle vás byly užitečné. I se díváme na práva dítěte v rámci nového mandátu Unie, pokud jde o postižení, tedy dítě s postižením. Je zde celá řada různých e, myšlenek, nápadů, ale pořád to zůstává na úrovni myšlenek. Děkuji. Je mi líto, já jsem však ne, neslyšela odpověď na mé otázky. Jedna otázka ohledně Romů. Co budete dále dělat s těmito problémy a jaké máte prostředky eh, chcete nasadit ohledně ukazatelů a potom eh, ony eh, izolované menšiny? To jsou, myslím, velmi precizní otázky. Pan Klejs také, pan Bronz. V poslední minutě můžete zareagovat, aby poslanci neměli dojem, že jste neodpověděl dostatečně na jejich otázky a bude to tedy závěr diskuse. Souhlasíte? Flotr, Madame Flotr, il y a eu un problème de traduction, un problème de... Paní Flotr, byl zde problém s tlumočením, prosím, 30 vteřin pro vaši otázku. Ano, co chcete udělat po studii, kterou eh, provedla vaši agentura a Světová banka eh, ohledně Romů a eh, příslušných ukazatelů. Dále, cizí nezletilé osoby bez doprovodu. Jak jste zapojeni do hodnocení situace těchto nezletilých eh, na našem území. Jsem si jist, že jste si povšiml, že o tom hovořil pan Sokor, Klejs, vy máte své poznámky, takže využijte prosím té poslední minuty, aby měli pocit, že jste na to řádně odpověděl, ale opět se to trochu táhne, než eh, budeme mít tedy další bod, kdy vystoupí pan Trianta Filit. Thank you very, sorry, sorry for that. Omlouvám se, já jsem tak trochu bojoval s tlumočením protože vaše francouzština je poněkud rychlá. Omlouvám se. Takže jaký bude follow-up, následné kroky po této studii? Za prvé ta velká studie věnovaná uh, Romům s Světovou bankou a UNDP. My jim věnujeme velkou pozornost. Byla toto první zpráva a my sledujeme zejména alespoň ta část, eh, kterou jsme věnovali Romům, se dotkla 300 eh, eh, obcí, co dělají a co nedělají. Na tomto základě v další fázi počátkem příštího roku budeme spolupracovat s celou řadou eh, těchto městských zastoupení participačním způsobem, abychom viděli, zda existují nějaké metody a přístupy, které by mohly urychlit proces integrace sociální e, proces. A souběžně jsem e, také řekl, že těsně spolupracujeme e, s vybranou skupinou členských států, kterých se to nejvíce dotýká, abychom vytvořili mechanismy monitorování a ukazatele, zejména pro jejich vlastní užití, ale také, aby tyto ukazatele byly srovnatelné. eventuálně ve všech 27 členských státech, protože e, tato studie e, se bude provádět e, ve všech tedy nej, nejprve se týkala 11 a států a doufáme, že potom bude v dalších 13. Takže takový je momentální stav studie, ale děláme další kroky, jak už jsem řekl, věnujeme se činnosti na hranicích, naše možnosti jsou také omezené a uprostřed období nejsem, bych chtěl říci, že si úplně nejsem jist, zda jsme do všech aktivit zapojeni. To je vše. Navrhuji, aby ti, kteří mají pocit, že jejich otázky nebyly dostatečně zodpovězeny, ať je eh, dají k dispozici v písemné podobě Agentuře pro základní práva, protože čas jsme více než překročili, ale měli jsme z dobrých důvodů rozsáhlou diskuzi o této zprávě a jsem si jist, jsem si jist, že bude příležitost předat otázky agentuře, která bude ochotná na tom pracovat a doplnit to o témata, které vznesete písemně. Musíme se pohnout dále. Je to obdobné jako dopoledne a chceme, aby se nám to nestalo i odpoledne, protože hned potom se koná schůze koordinátorů. Takže děkujeme panu Mortemu Kerumovi a paní Ilze Branskery se za jejich činnost a doufáme, že agentura pro základní práva bude dále existovat a změní svět k lepšímu. Děkuji. Yep. So let's move on. A půjdeme dále. Bod 9. Posílení vnitřní solidarity EU v oblasti azylu. Spravodajem je pan Kriakos Tiantafilid. A bylo předloženo 159 pozměňovacích návrhů. A ani o jeden méně k návrhu zprávy. A byly, byla prezentovány při naší poslední schůzi v květnu a nyní si vyslechneme vysvětlení pana zpravodaje. Máte slovo. Ano, děkuji. Je to zpráva z vlastní iniciativy eh, ohledně posílení vnitřní solidarity v oblasti azylu na základě rovnoměrného rozdělení zátěží. Hlavním účelem této zprávy je vytvořit určitý rámec pro spravedlivé rozdělení zátěže a odpovědnosti v EU má být vytvořen společný evropský asilový systém. Členské státy, které mají eh, nepřiměřeně vysokou zátěž, mají získat určitou podporu a bez toho, aby přestali nést odpovědnost. Odpovědnost vychází z mezinárodních úmluv a práv v oblasti asilových otázek. Byla předložena celá řada pozměňovacích návrhů. Zdá se, že podporujete tento cíl. Jsem velmi rád, že pozměňovací návrhy změní a zlepší můj návrh zprávy. Zde eh, existuje možnost eh, pracovat na této otázce. Mnohé návrhy jsou doplňující a mohou být akceptovány. Přesto však eh, zde jsou i určité body, kde jsme rozdílného názoru. A to proto, že návrhy Eh, z vaší strany eh, se dotýkají bodů, eh, které nemohou být řešeny kompromisně. Chtěl bych se soustředit na ty body, kde bychom se mohli dohodnout. A návrhy bych chtěl také Eh, eh, prověřit z hlediska eh, schopnosti dojít ke kompromisním návrhům a za předpokladu, že budete souhlasit. Vše jsem rozdělil do kategorií. Máme nejdříve body odůvodnění, úvodní body. Zde děkuji paní Holmajer za návrhy k odstavci B a v rámci kompromisního pozměňovacího návrhu eh, toto zohledníme. Dále odstavec 4 je zaměřen na to, aby rozdílná situace v členských státech nebo na mezinárodní úrovni byla uvedena. Je tedy nezbytné, aby statistické údaje byly srovnávány také s kapacitou jednotlivých členských států. Navrhuji kompromisní návrh paní, pro paní Hiris a paní Holmajer, eh, a to v souvislosti se soupajícím počtem žadatelů o azyl na základě arabského jara. Eh, pan Busutil Eh, se zmínil o situaci v některých státech, které jsou eh, nerovnovážně eh, zatíženy kvůli geografické pozici. V odstavci 5 zavádíme pojem solidního asilového rozhodnutí. Solid Asylum Decision. To je pojem, který zavádí paní Holmaja Pan Busutil také hovoří o kapacitě ve přijímání. Je nutné učinit opatření na podporu, aby eh, bylo možné Eh, se vyrovnat s eh, měnícími se migračními proudy. Členské státy potřebují spravedlivá opatření pro azyl, eh, tak jak o tom hovoří v mý, mý kolegové. Ohledně praktické spolupráce a podpory zde vítáme pozměňovací návrhy pana Papa Nikoleo a paní Guillaume. Jde o roli Evropského monitorovacího střediska pro azyl. Zde se provádí koordinace, vyměňují se informace a podporuje se prostřednictvím skupin odborníků na podporu členských států. Kompromisní pozměňovací návrh poukazuje na to, že úspěch tohoto střediska závisí na aktivní účasti členských států. Ohledně spolupráce mezi evropským asilovým systémem a Frontexem poukazují na návrhy paní Holmeier a Guillaume, kde se hovoří o závazku Frontexu dodržovat mezinárodní eh, úmluvy o ochraně lidských eh, práv. Nesmí docházet pouze eh, k vyloučení těchto osob. Nezdá se být nezbytné předkládat kompromisní návrhy, já jsem však připravil čtyři návrhy, tak aby soudržnost textu byla uchována. Je zde rovněž eh, nezbytnost používat flexibilně prostředky, využívat je na dno a umožnit také rychlý přístup k těmto prostředkům, dojde-li k eh, nepředpokládaným situacím. Celá jistě, takto dojde k dosažení přidané hodnoty v rámci projektů, které jsou spolufinancovány z Evropské unie. ještě k části rozdělení odpovědnosti a kompetencí. Zde je, myslíme, nezbytné poukázat na to, že logika a duch Dublinské úmluvy musí být změněny. Tak je to také řečeno v rozsudku Evropského soudního dvora. V Dublinu v roce 2014 je nutné vše prověřit komisí. Také zde odkazuji na návrh paní Holmajer, která Eh, hovoří o tom, že vítá tyto úkoly komise. Je nutné vyvinout eh, takové systémy, které odpovídají evropským eh, předpisům. Poukazujeme na to, že Dublin neumožňuje dobré rozdělení zátěží mezi jednotlivými státy. Proto je také nutné diskutovat o této otázce i nadále, abychom stanovili odpovědný stát za asilovou patiku. Asilová žádost. Zde máme několik podobných návrhů a většina poznámek by mohla být zahnuta do jednoho kompromisu ohledně společného eh, prověřování asilových žádostí. Jde o dodržení lidských práv žadatelů a o prosazování práva na eh, spravedlivé vyřízení. dále přesídlování chráněných osob a žadatelů o azyl. Většinou se hovoří o pilotním projektu ARIVA, s tím souhlasíme. Je nutné však také říci, že tento projekt nebyl dostatečně úspěšný. Aby toto se zlepšilo, musí se členské státy aktivně zúčastnit. Komise oznámila, že předloží návrh ohledně přesídlování eh, osob a žadatelů o azyl. V rámci eh, migračního fondu jsou určité prostředky navrženy pro toto přesídlení obou skupin osob. Domníváme se však, že se jedná o zcela rozdílné eh, skupiny. Na jedné straně jsou to žadatelé o azyl a na druhé straně osoby eh, chráněné mezinárodním právem. Je proto nezbytné tuto otázku zcela precizně eh, prověřit, především co se týče žadatelů o azyl tak aby jejich přesídlení do jiných zemí EU bylo možné, ale zde je nutné stanovit celkový rámec. Ještě bych chtěl jednou zdůraznit, že ve čtvrté části své zprávy se nehovoří o tom, že systém udělání víz nebo hraniční kontrol má být změněn. Jde spíše pouze o přiměřené přiměřená pravidla, která upravují eh, tyto otázky. Zde se domnívám, že v naší zprávě musí jít eh, především o to, eh, jak můžeme vše správně realizovat. Jak pro žadatele, tak i pro členské státy by bylo výhodné vědět, jaká pravidla platí celkově na evropské úrovni, abychom neměli toliko obětí obchodování s lidmi. Eh, omlouvám se eh, tlumočníkům eh, za to, že jsem hovořil tak rychle. Děkuji, děkuji také za prezentaci pozměňovacích návrhů. Nyní si vyslechneme připomínky poslanců a potom dáme slovo stínovým zpravodajům. Pane Pusutile. hlásil jste se o slovo, já jsem to pochopil tak, že ano, ale za EPP je to paní Holmajer, ta má přednost přede mnou, dobře, takže nejprve stínový zpravodajové za všechny politické skupiny a potom poslanci k tomu přispějí. Paní Holmajer, máte slovo? Děkuji, pane předsedo. Nejdříve bych je chtěla eh, poděkovat kolegovi Kyriakosi a jeho spolupracovníkům za intenzivní a dobrý dialog, který jsme vedli a také intenzivní snahu o dosažení společných kompromisních řešení. To, co se mi eh, líbí na této zprávě, o čem přemýšlíme, je eh, to, že kompromis číslo 6 bychom měli ještě jednou projednat. Zde je Increasing Protection Standards a domnívám se, že se nám jedná především o to, aby tyto eh, standardy ochrany, eh, které jsme přijali v parlamentu, byly skutečně dodržovány. Nejde tedy o to navyšovat tyto standardy a proto se chci zeptat, zda bychom neměli hovořit spíš o dodržování dosažení eh, standardů. Neměli bychom je navyšovat, eh, než tedy eh, budeme dodržovat ty, které máme. Tyto standardy a normy máme dobré a měli bychom je dodržovat. O to bychom se měli snažit nejdříve. Já O tom hovoříme také na základě kompromisu číslo 6. Kompromis 8. Eh, Zde mám ještě dodatečnou otázku. Jedná se mi o hodnocení a monitoring. Tady se chci zeptat mého kolegy, zda jednotliví lokální partneři, kteří se účastní monitoringu a evaluace, Eh, se zúčastní. Je to možná obtížně realizovatelné, znamená to pouze ale tolik, zda své hodnocení prostě dájí dál a zda se to potom zapracuje do celkové zprávy, nebo skutečně se mají zúčastnit eh, všech evaluací. Vždyť zde máme mnoho nevládních organizací z 27 členských eh, států eh, a jejich účast na evaluačních opatřeních by pravděpodobně byla těžko praktikovatelná. Eh, jistě máte zkušenosti s těmito právami, ale domnívám se, že společně s komisí se toto monitorování provádí v určitém rozdělení pravomocí Možná, že bychom eh, ten systém evaluace měli upřesnit. Dále prozba ohledně Eurema. Zde prosím o to, eh, aby kompromis číslo 15 kolegy Busutila eh, byl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 Účelem je zde říci, že vzhledem k tomu, eh, že se jedná nejvíce o Maltu, Malta nemá žádnou Další eh, možnost eh, eh, provádět delokalizaci, tam je Malta velmi silně dotčena, Itálie v této souvislosti je také dotčena, Lampedusa je samozřejmě také velmi zatížena, ale Malta je Eh, velmi zatížena pak Belgie, Belgie, ani geograficky není v první řadě, ale přesto je Belgie velmi zatížena vzhledem ke specifické situaci, kterou jsme viděli také v Řecku a vzhledem k tomu, že v Belgii eh, v současnosti jsou zde eh, imigrace v druhé řadě mnohem silnější než třeba v Itálii. Já bych chtěl tedy, chtěla poprosit eh, našeho kolegu, aby eh, toto ještě doplnil ke kompromisnímu návrhu 15. Když je někdo uznán jako azylanta, pak bychom měli skutečně přemýšlet o tom, zda bychom neměli pomoci Maltě a vyjádřit tak solidaritu s ostrovními státy. Myslím si, že Malta je skutečně velmi eh, přetížena těmito problémy. Potom ještě zvláštní poznámka. Vždy eh, píšeme do zpráv, že se jedná o Dublin jako specifický problém, ale já se domnívám, že zde jsou tři problémy. Není to Dublin jako takový, který způsobuje tento problém. Tento problém máme v Řecku, eh, což eh, neuvádíme, ale eh, také neříkáme, že ilegální migrace je organizována přes území Turecka přes ony vojensky uzavřené oblasti a tam se nejedná o žadatele o azyl, nýbrž o ilegální imigranty a Řecko tím velmi trpí. Máme vždy takovou tendenci, že neuvádíme Turecko ale spíš bychom eh, to měli udělat, abychom eh, změnili situaci. Paní Guillaume, prosím, eh, dodržte čas. Dobře. Takže telegraficky. Obecně bych chtěla přivítat snahu o kompromisy pana zpravodaje Eh, je zde mnoho otázek, které jsou dotčeny eh, tématem jeho zprávy, eh, také otázka ostrovních států. Já jsem velmi dotčena kom promiňte, týkají se mě také kompromisní návrhy, ale co je akceptabilní a se celá jistě bude však nezbytné něco se změnit. Já bych chtěla Eh, ještě poněkud eh, vysvětlit smysl některých eh, bodů, aby se práva byla lepšena. Otázka solidarity a odpovědnosti, to je skutečně velmi důležité. Není to jenom taková maličkost pro náš výbor. Evropský společný asilový systém musí fungovat na základě solidarity mezi členskými státy. Je však také nezbytné, aby tato solidarita byla propojena se sdílenou odpovědností členských států. To jsou dvě e, e, strany jedné mince. Za druhé, chceme-li zlepšit e, praktickou spolupráci, tak musíme se také podívat na dopady. Například eh, také příslušné eh, kanceláře musí mít eh, dostatek prostředků a podpory v současnosti i v budoucnosti. Musíme tedy vycházet z toho, že Toto středisko má zatím velmi málo prostředků a je nutné tyto prostředky ještě doplňovat. Dále praktická spolupráce je samozřejmě podstatná, ale eh, nestačí udělat eh, harmonizaci. A to jsem již řekla dnes dopoledne také eh, při prezentaci dánského ministra. O dalších bodech textu nebudu hovořit. Jen závěrem k evropskému financování já bych přivítala, kdyby tento text eh, také sdělil, eh, jak se bude postupovat v příštím víceletém finančním plánu. Eh, ohledně asilové politiky nesmíme toto považovat za finanční prostředek s příspěvkem z národních rozpočtů. Máme zde dva cíle, které musíme doplnit do systému financování. Systém financování musí být efektivní, eh, prostředky musí být flexibilní, eh, tak aby dokázali zareagovat na naléhavé situace. A tento systém musí být také transparentní. Zde nezdílíme to, co říkala paní Holmajer ohledně účasti eh, jednotlivých eh, subjektů. Zde eh, se domnívám, že účast je jistě možná také v souvislosti s hodnocením evropské financování je zatím poněkud nedostatečné a měli bychom zlepšit způsob list. Takže tolik telegraficky. Por favor. Pan Romeva. Budu velice stručný, protože já plně stílím eh, zásadu vypracování té smlouvy. Není to jenom otázka solidarity, ale také efektivity a my víme, o co jde. A za druhé chápu, že to, to, to nesouvisí s žádostí žadatele o azyl ale závisí to na situaci, která se vytváří. Skutečnost, že e, tato osoba vstupuje na území Evropské unie a co se týče pozměňovacích návrhů, já to vnímám tak, že e, nejsou zpracovány v kompromisní návrh. O tom jsme diskutovali již předtím. To ukazuje, že tu není kontroverzní názor. To je dobrý signál a dále to chápu tak, že to jsou návrhy zpravodaje, který se snaží nalézt eh, kompromis s těmi dalšími pozměňovacími návrhy, které eh, přicházejí. Vážím si jeho postupu vstupu a chtěl bych zdůraznit dva aspekty. Za prvé eh, využívání prostředků, které musí být velice eh, efektivní a pružné, abychom reagovali na potřeby. A dále je potřeba posílit solidaritu s zeměmi, kterých se tato situace zejména dotýká. Já se domnívám, že takto můžeme eh, velice dobře spolupracovat, co se týče zbývající části, tak to podporujeme. To, co říkali naši kolegové k té zprávě. A nyní mají slovo poslanci. Pokuste se pomoci nám všem, abychom dodrželi časový rámec. Nyní, pane Busutile, chcete vystoupit? Dobře, děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl poblahopřát panu zpravodaji. Jeho zpráva není jenom dobrá, ale je jasné, že je dobrá, protože ji vypracoval někdo, kdo má zkušenosti z prvé ruky o tom, co to znamená pocházet z členského státu, který eh, to prodělal na vlastní kůži, která vyžaduje solidaritu solidaritu. Naše země je ve stejné situaci, možná ještě ve složitější. Omezím se na dvě otázky. Nejprve při rozdělení odpovědností a zejména ve vztahu k Dublinu. Já vím, že Dublin je velice citlivý a složitý bod pro většinu z nás. Dublin se opírá o nesprávné premisy, protože klade odpovědnost pouze na jednu zemi na místo sdílení odpovědnosti mezi všemi zeměmi. A to znamená, že pokud se všichni najednou rozhodnou, že vstoupí do Evropské unie prostřednictvím jedné jediné země, potom to bude tato země, která ponese odpovědnost a úplně všechny. A to nemůže být spravedlivé. E, to je eh, eh, pokrytectví a v roce 2010 90% osob, které nezákonně vstoupily na území EU, vstoupily přes jednu zemi a to bylo Řecko. A v důsledku dublinského nařízení neslo Řecko 90% odpovědnost za vstup těchto osob do území EU a to není možné. A to je tedy důvod, proč eh, je nutné eh, provést revizi dublinského nařízení a to takový takovým způsobem, aby bylo stanoveno, že musíme sdílet odpovědnost, alespoň v takových případech, kdy je jasné, že jednotlivé země se dostávají do jasných potíží. Dále k otázce přemístění k otázce mechanismu přemístování. Víme, že tu je specifický eh, mechanismus Eurema, který byl eh, šitý na míru pro mou zemi Maltu a týkalo se přemístování do ostatních zemí z Malty. Zní to jako dobrá zásada, ale e, nefungovala až tak, že Spojené státy americké převzali více osob z mé země prostřednictvím přemístění než e, zbytek členských států EU dohromady. Pokud to znamená, že Eurema funguje, e, tak já nevím, jak zajistit lepší fungování fungování. My potřebujeme nějaký eh, mechanismus, který bude fungovat, ať bude povinný nebo dobrovolný. Pro mě je důležité, aby eh, dobře fungoval a Eurema nefunguje. Musíme zajistit, aby i v mechanismus fungoval a doufám, že e, vyšleme v této e, zprávě jasný signál na komisi, že potřebujeme něco fungujícího. Musí se to dotýkat všech zemí, nejenom jedné, e, která se dostala do tísnivé situace a potřebuje pomoc. A já se domnívám, že potřebujeme právní mechanismus, který se bude opírat o legislativu a bude mít určitou formu distribučního klíče nosiče, který se spustí eh, v případě potřeby eh, v případě nouze v jedné zemi. A já bych chtěl vyzdvihnout zejména pozměňovací návrh 118 a 120. Paní Holmajer se o něm již zmiňovala a eh, podporovala tyto pozměňovací návrhy a doufám, že pan Pravodaj připomínky paní Holmajer zohlední. Děkuji. Děkuji za toto prohlášení. Paní Latford. Uh, Pane předsedo, já nejsem sice stínovou, ale pár poznámek. Je pravda zcela, že potřebujeme solidaritu ve společném asilovém systému. samozřejmě eh, primárně odpovědnost nesou členské státy. Musí mít operativní eh, systémy azylové i systémy ochrany hranic. A potom <clears throat> ta koncepce toho neuměrného nátlaku nebo tlaku, to samozřejmě závisí na tom, jaké jsou ty kapacity my máme velké rozdíly v různých sektorech v EU a je třeba <clears throat> se chovat trochu opatrně, když se díváme na azylový systém jako takový a když se snažíme kvantifikovat přesně které země eh, jsou tedy v první linii, eh, ale je třeba se na to podívat na hlavu. Eh, Francie, Německo, Spojené království tedy v podstatě dostávají polovinu těchto žádostí v EU. A já bych ráda tady to zmínila, že aby nevznikl dojem, že to je pouze v zemích na jihu, které jsou předmětem velkého tlaku. Pan eh, Busutil řekl, že Řecko eh, dostalo 90% všech žadatelů azyl, ale je tam také i hodně případů, že lidé překročí délku víza a to je také, <laughs> to také vytváří tlak. V podstatě oni se stávají nelegálními rezidenty. A, <clears throat> ale <clears throat> možná je třeba i toto zasadit do celkového obrázku. solidarita. To znamená praktickou spolupráci, pomáhat těm státům, které mají skutečně problém s kapacitami a mají problém se systémy a jejich vylepšením. Já nejsem tak nadšená s tou myšlenkou nějakého eh, permanentního režimu eh, eh, přesunu těch migrantů, těch relokací a možná <clears throat> zatím se neukázalo, že by to bylo efektivní. Je třeba počkat si na analýzu, na důvody, proč. Jeden z principů evropského asilového systému je, že bychom neměli zacházet s lidmi jako se zavazadly, které přesouváme sem a tam. A možná bychom měli samozřejmě odradit od toho, aby nechodili do těch zemí, kde to je pro ně nejsnažší, ale eh, v zásadě ta žádost o azyl by se měla řešit tam, kde ta osoba se dostane poprvé. To je důležitý princip a ne, že e, je možné všechny někam přesunout do jiných zemí a pohybovat s nimi po Evropě. To asi není řešení. Pokud máte permanentní režim nebo režim permanentních relokací, tak <clears throat> potom samozřejmě eh, ty země, které eh, by měly, tak musí se snažit vylepšit svůj asilový režim a eh, tak by to bylo možné řešit. Jinak je to určité nebezpečí s tímto řešením. Dobře, já zase ukazuju na hodiny. Máme problém. Paní Koraca byl teď. Děkuji, pane předsedo. Takže dobře, takže jinak vám zastavím. Ano, já souhlasím že potřebujeme spolupráci, solidaritu, pomáhat budování kapacit, ale vycházet z faktů. A faktem je, že podle statistik z Eurostatu, jak řekla právě Sára, země, které dostávají největší eh, počet žádostí je Francie, Lucembursko, Belgie, Švédsko. A <clears throat> žadatel o azyl eh, eh, nepřichází pouze po moři, ale i jinak, jinou cestou. A takže teď ta diskuze o Dublinu. A takže jste, je třeba zrevidovat Dublin 2, aby to bylo snažší, ano, ale já doufám, že především bychom měli mít společný asilový systém. Ale nemyslím si, že eh, Dublin 2 se stane tedy nějakým vlastně takovým obětním beránkem pro eh, různé zacházení. Relokace. Souhlasím se s pravodajem. Žadatel o azyl by měli samozřejmě eh, být konzultováni, ale stejně jako členské státy. Vše by mělo být dobrovolné. Ale skutečně především by se to mělo týkat těch, kteří již obdrželi eh, rozhodnutí o mezinárodní ochraně. Ať ten systém eh, bude jakýkoliv, tedy ten permanentní dobrovolný systém relokace, ať bude vypadat jakkoliv, tak každopádně musí tomu předcházet Eh, hluboké, eh, hluboká analýza. A potom liberalizace výzové povinnosti. <clears throat> Nemůžeme všechno tady směšovat. Eh, liberalizace víz to není politika migrace, to není asilová politika. A i když docházelo k zneužívání systému, tak to řešíme separátně. Máme zde mechanismus pozastavení <clears throat> a podobně, eh, takže to je něco jiného, ale to je něco jiného, to není součást asilové politiky, to je vizová politika. Děkuji, pan Bronz. Ano, já mám několik otázek a nikdo mě nemůže obvinovat že, z toho, že bych nebyl optimismu, optimista. Samozřejmě solidarita, to není jenom znovu usazování e, těch migrantů. Nejprve je třeba rozhodnout, zda skutečně jsou to žadatelé o azyl. A, e, takže takže e, jaký poměr e, e, těch žadatelů o azyl je akceptováno a zamítnuto, to bychom měli vědět. A jaký poměr těch, kteří jsou odmítnuti, se dostanou zpátky do země původu, na rozdíl od toho, že jenom dostanou do ruky nějaký papír, kus papíru, jak nám bylo řečeno tohle, a potom tedy jsou vypuštěny do plenéru a někteří z nich potom znovu se tady usadí. My jsme slyšeli od Frontexu, od ředitele, že velký počet těch, kteří se dostanou do Řecka, z Turecka, tak nedos, nemají žádné doklady a jinými slovy, tak oni zničili své dokumenty a takže se nikdy nezjistí, odkud jsou. A takže mě, měli, mě, automaticky tedy by, měli, eh, by se jim mělo zabránit v tom, aby dostali ten statut eh, azylanta, protože třeba pochází, ze, nebo by měli automaticky dostat ten eh, statut azylanta jenom z toho důvodu, že snad jsou ze země, kde je, je, která je nebezpečná pro ně. A já děkuji zpravodaji za zprávu, jenom jsem požádal o slova, protože jsem z Řecka a tam ten tlak migračně obrovský a jenom bych se chtěl vyjádřit k tomu, že to je zpráva z vlastní iniciativy. Je to důležitá příležitost, eh, jak si přijít s nějakými novými myšlenkami, eh, jak zvýšit solidaritu, aby to nezůstalo na papíře, ale i v praxi. A e, podle našeho případu to musí být pragmatické řešení. My máme Frontex, máme všechno možné, ale bohužel ty výsledky ještě nejsou uspokojivé. Takže s touto zprávou máme příležitost e, předložit nové nápady, myšlenky e, pragmatické solidarity a buďte si jistí, že pokud uvidíme, že, nebo abych se vyjádřil jenom k tomu, co řekla paní Kracabil, když uvidíme fakta, že některé země na jihu bohužel eh, čelí větším tlakům než zemi, eh, země na severu. To je realita. Thank you. Jetzt. Děkuji a nyní paní. Yeah. Holmeyer put a question to... Paní Holmeyer má otázku na komisi. Měli bychom se nechat vyslechnout eh, příspěvek komise. Otázka zněla. Ne, takže eh, pan zpravodaj dostane slovo. Mm, děkuji vám. Respektuji samozřejmě vaši obavu s eh, časem, který plyne a chtěl bych tedy říci jen krátce, že jsem se snažil eh, tuto zprávu vypracovat tak, aby to byla zpráva celého výboru. Právě proto jsem mnohé pozměňovací návrhy akceptoval. Eh, některé jsem eh, zahrnul do kompromisních návrhů. Je zde prostě strašně moc témat, o kterých se hovořilo i dnes a které nemohu vlastně komentovat. Čili přijímám to, co navrhuje paní Holmajer, že bychom měli provést setkání stínových zpravodajů, abychom toto všechno ještě jednou projednali. Děkuji vám a děkuji také všem kolegům i spolupracovníkům, kteří spolupracovali se mnou. Děkuji vám jenom za vaše úsilí zhrnout všechny příspěvky, které jste si vyslechl, za vaši snahu zapracovat je do návrhu stanoviska, poté co jste si vyslechl pozměňovací návrhy. Děkuji za to stručné zhrnutí. Takže dalším bodem je zpráva naší kolegyně Anna Het na téma ochrana dětí v digitálním světě. Je to návrh stanoviska, který vypracovala naše kolegyně. Bylo to připraveno pro výbor kult a je to Evropská strategie pro lepší ochranu dětí na internetu. A my se rozhodneme o předkládání pozměňovacích návrhů, poté co si vyslechneme eh, úvod paní navrhovatelky. Máte slovo. Ano, děkuji. Jde zde o důležitou otázku. Jde tedy o právo z vlastního podnětu a stanovisko. Neseme však obrovskou odpovědnost za tuto ochranu dětí v digitálním světě. Lece se, se velmi rychle mění a také do budoucna poneseme velkou odpovědnost s ochranem našich dětí. Internet eh, má mnohé pozitivní aspekty. Je to důležitý nástroj eh, pro ochranu dětí, eh, pro formování názoru dětí a Eh, také pro informaci o právech dětí. Zároveň však zde jsou také eh, mnoha eh, rizika, grooming, mobbing, nebo také možnost, že se podívají na obsahy, které nejsou přeměřené, že se stají, stanou obětí různých tržních nátlaků nebo podvodů tím, že se nakontaktují s produkty, které jsou Eh, určené pro dospělé osoby. Domnívám se, že jde jak o morální, tak i právní důvody, které si vyžadují ochranu dětí. Existuje úmluva na ochranu dětí a zde je také uvedeno, že členské státy nesou odpovědnost za ochranu dětí ve všech sektorech společnosti. I my jako legislativci jsme tedy žádáni, abychom co nejlépe zajistili tuto ochranu dětí na základě řadě prostě zákonů, které eh, přijímáme. Musí to být mainstreamové téma. Eh, Evropská úmluva na ochranu lidských práv a v článku 2 eh, stanoví jednotlivá práva na život a také na ochranu soukromé sféry, čili dospělí musí udělat vše, aby chránili děti v internetu. I toto je ještě také v rozsudku Evropského soudu pro lidská práva. Cílem musí být to, aby v rámci revize eh, se prosadila ochrana dětí a eh, ochrana osobních eh, dat. Nejde pouze o nezbytnost členských států, ale veškeré společnosti, aby spolupracovaly na této ochraně, také operátoři jednotlivých eh, telekomunikačních eh, společností eh, by měli se zúčastnit této ochrany. Zdůrazňuji ve svém stanovisku, že je velmi důležité to, aby děti byly chráněny na základě právních předpisů a přitom je důležitým úkolem Komise i členských států připravovat statistiky o boji proti groomingu a dalším projevům. E, také otázka Pornografie je velmi důležitá. Já si nedomnívám, že tato práva mohou být však srovnávána. Především e, právo dětí na e, zdravý růst a právo na nedotknutelnost musí být v popředí. Všichni jsme viděli, že úkol E, naším úkolem je energicky zasahovat za ochranu dětí. Samozřejmě, že bych v tomto stanovisku chtěla uvést ještě mnohem více, e, pohovořit také o ochraně spotřebitelů ohledně reklamy, e, ale také ohledně rodičů, které by měli lépe a mohli lépe chránit děti na internetu. Doufám, že výbor pro kulturu se zmíní o těchto aspektech obšírněji. Bohužel IMCO nepřed předkládá stanovisko, přestože se jedná o ochranu eh, spotřebitelů. Vždyť děti jsou také spotřebitelé. A když se podíváme na harmonogram, eh, tak eh, vidím, že 10. července bude hlasovat výbor pro kulturu a já doufám, že my ve Líbe budeme hlasovat v pondělí 9 pozměňovací návrhy musí být předloženy tedy do 25 června, eh, pokud eh, tedy nedojde k nějakým dalším změnám. Dobře, děkuji. Nejprve mají slovo naši zpravodajové. Prosím, máte slovo. Ano, děkuji. Blahopřeji navrhovatelce za vynikající práci a děkuji také eh, z navrhovatelce za výbor pro kulturu. Je zcela jasné, že je nutné spolupracovat s výborem MKO já se domnívám, že zde eh, tento text vypadá jako sekundární eh, v určité hierarchii textu, ale eh, skutečnost, že ve výboru IMCO toto není zapracováno, naznačuje také, jaké právní mezery zde existují a že je nutné pokročit. Když se podíváme na statistiku, tak jsme skutečně šokováni a a s hrůzou konstatujeme, jak eh, obrovský je tento eh, fenomén digitálního ohrožení dětí. Je to skutečně astronomická dimenze. Malé děti eh, používají počítače a internet velmi často. Na 80 dětí ve věku 15 let jsou napojeni do sociálních sítí s nejrůznějšími prostředky. Co je však nejvíce šokující ve statistikách, je obrovský počet a rostoucí počet ohrožení dětí, nejrůznějšího typu ohrožení také na základě zpráv eh, s násilím, s vulgarizmy, eh, které eh, ohrožují zdravý vývoj dětí. Dále je také řečeno, se říká, že více jak milion dětí dětí je ohrožen sexuálním násilím a ve věku 10 a 16 let dostávají mnohé zprávy sexuálního charakteru, které nevyhledávali. Ve Francii byla také provedena studie před několika týdny a zjistili jsme, že ve věku 10 od 11 let je 41 dětí konfrontováno se šokujícími zprávami z internetu. Je to tedy skutečně závažná situace, která vyžaduje pozornost nás všech. Samozřejmě, že je nutné nalézt určitou eh, rovnováhu mezi eh, svobodou eh, vyjádření názoru a na distribuci informací je nutné zohlednit také nové technologie a jejich využití což však zase eh, poněkud eh, těžuje možnosti ochrany nezletilých. Takže zde musíme hledat určitou rovnováhu, což je velmi obtížné, ale každopádně je nutné se o to pokusit. Takže samozřejmě, jako obvykle v mnohých textech, o kterých diskutujeme a které jsou legislativní. Budeme zdůrazňovat především prevenci, otázku uvědomění si eh, problémů a rizik eh, mezi dětmi, mezi dospělými, rodiči a eh, také pracovníky ve školství. Je to každopádně problém, veliký. Problém, který před námi stojí, je e, příliš e, závažný. Nesmíme jít pouze cestou e, informační. Internet mladí lidé nevnímají jako prostředí rizik a nebezpečí. Spíš je zde odpovědnost rodičů, kteří málo kdy něco dělají, mají málo času, času a Když dříve rodiče dokázali eh, zakázat eh, dětem třeba dívat se na televizi, tak dnes již to je zcela mimo eh, veškerou možnost, protože mobilní telefony jsou k dispozici všude. Eh, tolik eh, jen krátce mé poznámky. Vidíme, že eh, žádné řešení není takové, že by vyřešilo veškeré problémy ohrožení na síti. Je tedy nezbytné kombinovat několik právních postupů a prosadit e, skutečnou politickou vůli. Pouze tak e, se dopracujeme k e, skutečně závažným a dobrým odpovědím, tak aby Evropané se dokázali prosadit. Samozřejmě, že na jedné straně je nutné respektovat děti, ale na druhé straně máme odpovědnost a musíme využít všech prostředků které máme na ochranu eh, dětí v celém školském systému a eh, také eh, jinde. Děkuji. Chris Beck je stínovou zpravodajkou a nyní další poslanci, pan Busutil. Chairman, I... Pane předsedu, hovoříme jménem <clears throat> stínové zpravodajky za EPP, která se bohužel musela vrátit do Říma. Chtěl bych velice stručně vyzdvihnout šest témat, o kterých bych chtěla hovořit a k nimž předloží pozměňovací návrhy. Za prvé zde voláme po dalším posílení legislativního práva, eh, týká se to <clears throat> pro následování eh, trestních činů online a bude tu také eh, v souvislosti s směrnicí o sexuálním zneužívání. Dále je třeba zhromažďovat údaje Eh, na evropské úrovni a za třetí eh, bezpečnost dětí vyžaduje eh, vícečetný přístup všech zúčastněných stran. Za čtvrté je třeba uzavřít tu propast v vůči digitální generaci je třeba, aby rodiče byli schopni zabránit přístupu, jinak nebudou moci ochránit své děti a dále je třeba eh, využít eh, eh, systém privacy by default, abychom se vyvarovali viktimizace dětí a dále potřebujeme větší spolupráci mezi členskými státy a třetími zeměmi, abychom zajistili, že bude obsah, který je nevhodný, velice eh, rychle odstraněn eh, z webových stránek, jak bylo nedávno eh, skoncentováno ve směrnici o sexuálním zneužívání dětí. Děkuji paní Siebel. Ano, děkuji. Já bych nejdříve chtěla poděkovat zpravodajce za to, že přijala toto téma, které je, myslím, stále významnější. Je to otázka mnoha aspektů. Samozřejmě, že v případě ochranu eh, v internetu jde také o protiprávní záležitosti. Tady nepotřebujeme žádné nové zákony, ale se píše dodržování toho, co již existuje. Některé příklady zde byly také jmenovány. Zároveň však je veliká odpovědnost nabízitelů a eh, operátorů na internetu, kteří se snaží upozornit děti na eh, možná ohrožení eh, na to, že je eh, nutné se vyvarovat určitých eh, eh, programů. Vidíme zde však ještě další eh, problém. I dnes jsem šokována, když hovořím s mladými lidmi, kteří využívají internetové možnosti velmi široce a taky to mají udělat, ale přitom vůbec nepřemýšlejí o tom, že v internetu samozřejmě také jim hrozí určitá nebezpečí jako v reálném životě a tento problém eh, bude čím dál tím větší, eh, když si uvědomujeme, že na internetu jsou nejenom desetiletí, šestiletí, ale také čtyřletí a dvouletí, eh, kteří si hrají s iPadem a velmi uvolněně využívají všechny možnosti, které jsou nabízejí, bez toho, aby přemýšleli o negativních aspektech toho, co se objevuje na internetu. Děti a mladé musíme informovat eh, o těchto nebezpečích, aby dokázali eh, nebezpečí také rozpoznat. Vedle již jmenovaných opatření proto potřebujeme také eh, lepší využití nabídek pro mediální kompetence, tak aby se děti ve škole již informovaly o určitých otázkách. Potřebujeme však také, aby učitelé a vychovatelé byli připraveni připraveni eh, na to, aby dokázali děti upozornit na určitá rizika. E, i z naší straně, strany tedy určitě budou e, předkládány další pozměňovací návrhy. Každopádně však se domnívám, že navrhovatelka poskytla velmi široký pohled do problémů, kterými se musíme zabývat. Musíme být e, zaktivováni velmi rychle, protože technický pokrok se nezastaví. Pana, paní Kracabild? Děkuji, pane předsedo. Já zde Vítám tuto strategii ochrany dětí a hm, vítám zprávu zpravodajky. Samozřejmě internet musí být bezpečný pro děti. Svoboda internetu je také důležitá. Je to příležitost pro děti, jak se učit, komunikovat, vyjadřovat se. Zároveň samozřejmě jsou obětmi groomingu a všech těch věcí, které jsme slyšeli, včetně dětské pornografie. A v tomto ohledě legislativa o sexuálním zneužívání dětí by měla být implementována v členských státech. Potom je tady druhá stránka, a to je, že i e, děti by měly být v kategorii zranitelných spotřebitelů a tady je hodně práce tedy pro nás a my jsme na plenárce minulý týden hovořili o zranitelných spotřebitelích a strategii pro ně. A tady svoboda musí jít ruku v ruce s odpovědností. Já jsem hodně pro e, e, samoregulaci. Ochrana spotřebitelů před reklamou, samoregulace e, vede k dobrým výsledkům. Nestačí to samozřejmě. Měli bychom hodně Eh, tlačit na podnikatele a dotčené subjekty a ukazovat jim, že to pro ně také bude profitu, profitabilní. Máme zde různá fóra pro eh, spotřebitelské zboží, barcelonský proces a tak dále. Třeba zkonkretizuji. Bylo rozhodnuto, že se eh, ve školách nebude dělat reklama ne tedy reklama pro děti mladší 12 let, pokud tedy to, to, to diváctvo bude složeno z 35% z dětí, dříve to bylo 50%. Takže <clears throat> teď, takže jsou to malé kroky a také i, mm, ale ty kroky musí mít v sobě monitorovací mechanismy, aby bylo možné tedy Eh, monitorovat prováděcí opatření. Měli bychom tlačit na podniky, především eh, na ochranu údajů a mm, především se to musí týkat reklamy, reklamy pro děti. Osvěta, informovanost, a také je důležitá. Děkuji, pane předsedo. Kuria. Kuria. Děkuji, pane předsedo. Já si beru slovo, protože si myslím, že toto je významná agenda, poněvadž samozřejmě se týká eh, kategorie osob, která je velice citlivá. A zde my eh, zde tedy děti eh, tráví 40 hodin týdně před televizí a dnes už je to hodina a půl denně kdy hm, průměrně tráví před internetem a e, tedy ty e, tedy nezatělé osoby, nebo těm, kterým je 15, 16 až 2 hodiny. Takže zde hm, myslím, že to je velké nebezpečí, e, takovýto nediskriminovaný přístup. Musím říci, že mnoho nezletilých osob začíná v, devět, v devíti letech být tedy na internetu kontinuálně a Eh, jsou před eh, počítačem, ale i v předškolním věku tedy, takže to předtím, než umí číst a psát, a to je velké riziko. Je jasné, že jedno z témat, které musíme řešit, je <clears throat> právě eh, tato digitální hrozba, protože ta zasahuje ty slabé a méně chráněné, především teď v této době krize a tedy včetně dětí. A dále další možná represivní opatření. Je třeba ale mít i taková opatření, která eh, umožní tedy se zaměřit na eh, společnost, na rodinu, na školu. A 50 dětí eh, se propojuje na internet ze své vlastní stanice a 33 z mobilního telefonu a téměř 60 ze školy. Takže je jasné, že tady je, <clears throat> vidíme, že to je velice eh, komplexní obrázek a eh, na to nesmíme zapomínat. Proto si myslím, že by bylo vhodné určitě mm, pracovat eh, i na lepší výchově v oblasti médií a potom mm, obsah, ano, samozřejmě třeba nezákonný obsah, porušování privacy, soukromého života a Ehm, zde bychom měli začít eh, i definovat to, čemu říkáme eh, digitální občanství. Zde mm, my eh, u nás máme takový program pro internet, který toto řeší docela dobrým způsobem a mm, takže regulace ano, vede k pozitivním výsledkům, ale nemůže to být asi jediná cesta. A je třeba tedy se e, zaměřit na e, všechna zařízení, především z oblasti vzdělávání, abychom je do toho zapojili a chránili tyto tuto slabou kategorii populace. Máme zde ještě zpravodajku, ještě některé stínové, kteří chtějí vzít si slovo paní Lambert, prosím. Uh, Děkuji, pane předsedo. Já si myslím, že zpravodaj se zhostil skvěle svého úkolu a to na velice omezeném eh, prostoru se dotkl celé řady otázek. Jediná, která by mě zajímala, kterou bychom možná měli ještě dodat, je to, že hovoříme o eh, chápání dětí a myslím, že to je jedna z důležitých otázek, jaké je naše vlastní chování na internetu a jak může ovlivňovat prání ostatních. Eh, my jsme se zde dotkli otázky šikany, ale ve vztahu k tomu, jak děti používají internet, může představovat eh, ohrožení i pro ostatní, aby pochopili, že eh, nic se nezapomene. Takže to by bylo možná eh, důležité zmínit v souvislosti s ochranou. A eh, měli bychom se zabývat eh, chápáním dětí, jak s užíváním internetu mohou porušit práva ostatních. Já zatím o ostatních otázkách nehovořím. pane zpravodaj, pane předsedo, my si velice ceníme práce e, e, zpravodaje a zejména vyváženosti mezi ochranou dětí a mezi ochranou e, práv pachatelů trestných činů a podezřelých. My jsme pro přijetí zprávy Denis Dejon o harmonizace trestního práva. To nelze realizovat bez zásad proporcionality a subsidiarity. Trestní právo se musí používat jako eh, ultima ratio, jako poslední řešení. Pokud je, to není omezené chování, které eh, působí eh, značnou škodu pro jednotlivce i společnost a rola, role poskytovatelů internetu spolu s komisí chceme, aby tito poskytovatele hráli větší roli při ochraně dětí. Je to v mandátu eh, orgánu pro vymáhání práva. Jsme proto, aby poskytovatele internetových služeb neměli tedy eh, mandát pro monitorování internetu. Dobře. Jaký je harmonogram pro předložení pozměňovacích návrhů? Ano, děkuji a srdečně děkuji za všechny poznámky a komentáře, které skutečně velmi vítám. V následujícím týdnu budeme mít setkání se stínovými zpravodaji a jistě se budeme muset zabývat eh, také otázkou kompetence výboru LIBE eh, a to, eh, co všechno chceme do zprávy zapojit. Zdíl, nezdílím názor paní Koraca ohledně samoregulace. To prostě eh, nejde v této souvislosti udělat. Vždy jde o ochranu našich dětí. A my neseme odpovědnost za to, že děti budou eh, přiměřeně chráněny. Takže nestačí eh, vítat samoregulaci. Připomínám, že před 15 lety sama jsem teprve pochopila, jak nebezpečný může internet být. Domnívám se, že skupina Spice Girls je skupina, na kterou se má dcera rada dívá. My jsme se na internet eh, tedy podívali, hledali jsme eh, Spice Girls a zjistili jsme, že najednou na obrazovce jsou eh, pornografické snímky, takže jsem teprve viděla, jak je to nebezpečné. A když Poté, co jsem tedy pochopila, že naše děti musí být chráněny před eh, takovouto nabídkou na internetu, eh, co se týče harmonogramu, nevíme, zda došlo ke změně eh, toho harmonogramu. Mám to udělat já nebo vy, pane předsedo? Obvykle tak připomínám všem členům, kteří sledovali eh, eh, diskuze, eh, takže hlasovat bychom měli 10. července a deadline je pondělí 25. června v poledne. A hlasování ve výboru Libe by mělo proběhnout 9. července 2012. Tak to bylo dohodnuto, to chci připomenout všem. Nezapomeňte na to. A poskytněte maximální součinnost, paní Het. Takže, dobře. <clears throat> to je vlastně konec a můžeme přejít ke schůzi koordinátoru, takže navrhuji dvě minuty přestávku, aby ti, kteří nejsou oprávněni se zúčastnit,